Dobré dopoledne. Vítejte na dnešní schůzi a první bod, který máme na programu, se týká dvojí kvality výrobku na jednotném trhu, kde máme eh, pozměňovací návrhy ke zprávě paní Sehnalové, která je naší zpravodajkou, takže vám ráda dám hned slovo. Ano, Eh, budeme se tedy teď věnovat pozměňovacím návrhům ke zprávě o dvojí kvalitě výrobků na vnitřním trhu, kterou jsem tady na výboru eh, představila už v březnu. Eh, k téhle zprávě bylo podáno 199 pozměňovacích návrhů a já bych chtěla poděkovat jak svým kolegům stínovým zpravodajům, tak ostatním kolegům tady ve výboru za zájem o téma dvojí kvality výrobků na vnitřním trhu Společně se vznikajícími stanovisky eh, výboru envi a Agri eh, budu mít, eh, myslím, skutečně řadu zajímavých podnětů, které se pokusím v následujících týdnech zapracovat do kompromisu. V mezidobí od březnového představení mého návrhu zprávy se ovšem udály dvě důležité věci, které je nezbytné zmínit půl roku po vydání pokynů ze strany evropské komise které měly umožňovat dozorovým orgánům postihovat dvojí kvalitu v rámci stávajícího právního rámce evropská komise v dubnu v rámci tzv. nové spotřebitelské politiky navrhla aktualizovat směrnici o nekalých obchodních praktikách. podle návrhu má být výrazný rozdíl ve složení nebo vlastnostech totožných výrobků nekalá praktika podle článku six této směrnice řada kolegů tento legislativní návrh vítá eh, namátkou ve svých pozměňovacích návrzích kolegové Štefanec a thun eh, pan kolega pospíšil nebo charanzová a existuje také řada kolegů kteří si stejně jako já myslí že se dvojí kvalita by měla ocitnout na černé listině směrnice o nekalých obchodních praktikách eh, a to například v pozměňovacích návrzích kolegů šoltese a maštálky nejasnosti v předloženém návrhu evropské komise vyvolává absence jasné definice takzvaného významného rozdílu na kterou poukazují například kolegové pospíšil a sulík a já se s nimi eh, v tomto případě ztotožňuji. debatovat se stínovými kolegy budu dále také o takzvaných legitimních důvodech eh, podle kterých by měli výrobci nadále možnost značkové výrobky uzpůsobovat. Eh, zde jsem sama podala několik pozměňovacích návrhů z mých osobních zkušeností se debata za poslední dva roky posunula od e, zapírání rozdílů mezi značkovými výrobky, e, které jsou prodávány pod stejným obalem a marketingem, e, po hledání řady důvodů, proč vlastně rozdíly existují a že to vlastně v, v řadě případů takto zákazník také chce. No, když se občanů ptám, tak v drtivé většině případů slyším tedy pravý opak přesto si dovedu představit že se výrobky v některých případech mohou lišit v důsledku řekněme regionálních preferencí spotřebitelů. ty by však neměly být využívány jako záminka ke snižování kvality. spotřebitelé o rozdílech musí být transparentně informováni a být si vědomi dané úpravy pro každý jednotlivý výrobek to se v současné době neděje a fenomén dvojí kvality naopak potvrdilo prohlášení některých výrobců a majitelů privátních značek kteří v mezidobí již oznámili změny svých receptur z pohledu spotřebitele stojícího před regálem v obchodě neuznávám například argument o rozdílnosti výrobních zařízení na které odkazují kolegové sulík a karas ve svých pozměňovacích návrzích nebo jak mohou být odlišné receptury obhajovány rozdílnými daňovými předpisy což jsou pozměňovací návrhy kolegů karase verheugena a langena osobně také odmítám argument že je žádoucí optimalizovat složení výrobků s cílem vyhovět očekáváním spotřebitelů pokud jde o cenu. značkový výrobek je spotřebitelem vnímán jako záruka jistých vlastností ať už si jej pořizuje kdekoliv a praxe by tomu také měla odpovídat zásadní pro mne je abychom dozorovým orgánům umožnili posuzovat konkrétní případy dle pevně stanovených a vymahatelných kritérií v rámci celého vnitřního trhu druhým dlouho očekávaným bodem bylo také zveřejnění tzv. společné metodiky vypracované společným výzkumným centrem které má umožnit provedení celoevropského průzkumu dvojí kvality. tady panuje všeobecná shoda na tom že něco jako společný postup vytvořený na základě jasně a transparentně definovaných kritérií a zakončený společným výkladem je potřeba souhlasím s kolegyní charanzovou že by společné výzkumné středisko mělo mimo jiné úzce spolupracovat s těmi orgány které již provedly vlastní testování výrobků a které nelze jen tak shodit ze stolu a zároveň dávám za pravdu kolegovi sulíkovi že dosavadní testy nepostupovaly podle společné metodiky a že by bylo žádoucí podívat se v budoucnu blíže také na cenové srovnání zkoumaných výrobků důležitou součástí zprávy bude také apel na zlepšení vymáhání stávajících pravidel a posílení spolupráce dozorových orgánů závazky v této oblasti má i evropská komise. zde z předložených návrhů nevidím žádné významné rozdíly vedle legislativy se zpráva věnuje řadě nelegislativních opatření která mohou přispět k řešení problematiky dvojí kvality všeobecná shoda panuje k mé spokojenosti na podpoře stávajícího pilotního projektu k dvojí kvalitě ostatně několik členek a členů tohoto výboru jej iniciovalo a podporují jej také například kolega schwab. Eh, existuje také poptávka po jeho rozšíření i na nepotravinářské zboží řada kolegů si také stejně jako já myslí že je nezbytné posílit eh, spotřebitelské organizace. zde se určitě dobereme konstruktivního kompromisu stejně jako v potřebě aktivněji řešit veškeré smluvní a mimosmluvní praktiky které neoprávněně omezují schopnost spotřebitelů plně těžit z jednotného trhu to je tedy z mé strany komentář k několika tematickým oblastem které byly nejčastěji připomínkovány. budu se samozřejmě důkladně věnovat všem připomínkám a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji stejně tak se, eh, zpravodaji stanovisek a se všemi které téma dvojí kvality výrobků na vnitřním trhu zajímá. to je zatím všechno děkuji za pozornost a těším se na další příspěvky. Děkuji vám moc krát. Eh, za EPP pan Štefanec. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych nejprve chtěl poděkovat paní Sehnalové za detailní a konstruktivní práci. Chtěl bych zdůraznit eh, šest věcí. Za prvé eh, se to týká toho, té nové spotřebitelské politiky od komise, která byla představena 11. dubna 2018 a která se zabývá dvojí kvalitou eh, výrobků a aktualizuje směrnici o nekalých obchodních praktikách. Za druhé je zcela nutné přijmout společnou testovací metodiku, která by poskytla rovné podmínky spotřebitelům po celé Evropě. Touto společnou metodikou bychom získali objektivní přehled e, o skutečném rozsahu a závažnosti problému dvojí kvality a vytvořili bychom přirozený tlak na výrobce v případě odhalení e, závažných případů. Za třetí, Pokud jde o společnou eh, testovací eh, metodologii a její uplatňování ve všech členských státech, domnívám se, že tato musí platit všude eh, stejně. Za čtvrté, pokud jde o příslušné národní orgány, které jsou často neefektivní a pomalé při plnění svých úkolů. Fungování národních příslušných orgánů musí být zlepšeno, takže myslím si, že spolupráce mezi těmito orgány je nutná a musí se zlepšit. Za páté, Chtěl bych připomenout roli spotřebitelských organizací, protože ty hrají aktivní úlohu v této záležitosti a potřebují podporu. Fungování spotřebitelských organizací by mělo být posíleno, aby tyto mohly plnit své úkoly, eh, jimiž je ochrana spotřebitele. A za šesté, v neposlední řadě, hodnocení toho, zda je e, obchodní praktika nekalá podle směrnice o nekalých obchodních praktikách, musí být prováděno případ od případu členskými státy. Věřím tedy, že v nejbližších dnech a týdnech e, dosáhneme kompromisu a společného řešení této otázky a těším se na další spolupráci s paní Sehnalovou a ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji moc krát a za ECR je tu pan Sulík, který ale nemohl dorazit, takže požádal mě, abych promluvila jeho jménem. Pan Sulík říká, že pozměňovací návrhy, které podávají, jasně ukazují různorodost národů stínových zpravodajů na takzvaný jev dvojí kvality. Nicméně patrně se shodneme na tom, že jsou závažné rozdíly v implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách a závažné nedostatky ve vymáhání ze strany členských států. Měli bychom se tedy přednostně soustředit na tento aspekt a vyhýbat se novým úsilím o regulaci vzhledem k tomu, že nemáme dostatek důkazů a posouzení dopadu, které by to ospravedlňovalo. Pan Sulík by chtěl položit otázku. Opravdu si myslíte, že můžete naplnit jakékoliv sliby, že všude bude stejná kvalita, aniž by to mělo závažné negativní následky? Není možné mít všude stejnou kvalitu, protože kvalita je otázkou ceny a vzhledem k tomu, že se eh, liší životní standardy, eh, jakékoliv podobné sliby jsou jen nezodpovědné a politické. Proto nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, které volají po harmonizaci e, požadavků na kvalitu na jednotném trhu, protože nemůžeme požadovat něco, co neexistuje. Nemáme žádnou právní ani jinou definici kvality. Problém dvojí kvality by tedy měl být vyhodnocen pouze jako potenciální zavádějící praktika, kdy podobně vypadající výrobky mají jinou kvalitu E, za účelem e, ublížení spotřebitelům. Podle článku 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách by se daly řešit většiny případů rozdílu složení a e, případ od případu to je správný postup, jak rozlišit od, odůvodnitelné případy od neodůvodnitelných. Pokud ale bude změněna ta, ta, ta změna UCPD nebyla zatím dostatečně přeskoumána. Společná testovací metodologie je naprostou nutností předtím, než navrhneme jakákoliv zlepšení. Komise by měla rychle eh, přijít se studií, která by ujasnila, eh, jaké eh, části spotřebitelských výrobků, jaké segmenty jsou předmětem tohoto zkoumání. Je třeba mít jasnou definici dvojí kvality a tuto kvalitu hodnotit příslušnými orgány, jak navrhuje také pan Štefanec. Pan Sulík vyšel ještě dále a doporučuje postiženým členským státům, aby vytvořili svá vlastní hodnocení eh, toho, eh, kde jsou schopni vymáhat současnou legislativu a jaká jsou jejich slabá místa. Souhlasí s pozměňovacím návrhem paní Charanzové, že bychom měli požadovat silnější zapojení výrobců, aniž bychom zahájili řízení, vymáhací řízení a zapojit do diskuze spotřebitelské organizace. Zavádějící obaly to je problém, jehož řešení není v nové legislativě, ale spíše v iniciativách na národní úrovni, ve vyměně osvědčených postupů, ve veřejné debatě a také v šíření informovanosti. Takže tolik pan Sulík. A za ALDE eh, má slovo paní Charanzová, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce eh, Olze Sehnalové za její práci nejen na této zprávě, ale obecně na toto téma. Jsem ráda, že toto téma se těší pozornosti i u dalších kolegů. Myslím si, že to jasně ukazuje, je to vidět na pozměňovacích návrzích, že toto téma se dotýká samotného základu Evropské unie, jednotného trhu a principů, na kterých stojí. Když si čtu pozměňovací návrhy, tak si říkám, že mnozí, mnohé z nich mm, jsou ve velmi podobném duchu a posilují e, původní návrh zprávy, který předložila paní zpravodajka. Jsem přesvědčena, že na základě všech těchto příspěvků budeme moci odhlasovat velice uspokojivý výsledek a zpravodajka má při tvorbě kompromisu naši plnou podporu. Chtěla bych se ale zasadit o interní hodnocení v našem výboru toho, jak zacházet s, tím, že máme na jedné správ, straně zprávu z vlastní iniciativy a na druhé straně legislativní návrh komise. Myslím si, že bychom měli zvolit přístup, kdy obě tyto zprávy se budou vzájemně podporovat a využívat synergie mezi nimi. Ještě pár komentářů k pozměňovacím návrhům. Vítám ty návrhy, které požadují posílení pozice spotřebitelů, což je, myslím si, velmi potřeba. Znamená to lepší fungování spotřebitelských organizací ve členských státech, ale také eh, přístupno, přístupnější informace o případných problémech s dvojí kvalitou výrobků na volném trhu. Navrhuji, abychom více zdůraznili, jaké klíčové kroky je třeba podniknout. Musíme vyvíjet větší veřejný tlak na e, zainteresované e, subjekty, jako jsou maloobchodníci a výrobci. Musíme konečně předložit e, unifikovanou metodu Eh, testování eh, produktů potravinářských i nepotravinářských, jak už to bylo zmíněno, eh, musíme provádět více průzkumu na evropské úrovni a potřebujeme mnohem lepší vymáhání evropské legislativy. Dále je třeba vyvíjet a posilovat přeshraniční spolupráci mezi národními orgány, ale také mezi spotřebitelskými organizacemi. Kromě toho část zprávy by se měla věnovat eh, šíření informovanosti mezi spotřebiteli, což by vedlo také k zvýšení tlaku na národní orgány, které by se tomuto problému měly věnovat více a hledat relevantní přístup k hledání řešení. Takže tolik v kostce ode mě a těším se na další spolupráci. Děkuji vám. A za GUE a zelené tu nikoho nevidím nikoho, kdo by si chtěl vzít slovo, takže dám slovo opět paní zpravodajce, jestli chce nějak zareagovat na eh, připomínky. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za jejich připomínky, za pozměňovací návrhy. My se setkáme ve Štrasburku na zkuzi stínových zpravodajů, eh, kde doufám už budeme moci diskutovat nad eh, kompromisními návrhy, takže těším se na spolupráci a doufám, že ten výsledek bude uspokojivý. Thank you very much. Děkuji. Příští zasedání k tomuto tématu bude tedy na našem zasedání v červnu, kdy budeme diskutovat kompromisní návrhy. Když se podívám teď, kolik je hodin, budeme mít do 9.30 krátkou přestávku, kdy potom budeme hlasovat o kybernetické bezpečnosti.

Okay, now that, uh, most of the people... Dámy a pánové, tak už dorazila většina poslanců a poslanky. Můžeme tedy zahájit hlasování o návrhu o nařízení agentuře ENISA, agentura EU pro kybernetickou bezpečnost. Takže akt o kybernetické bezpečnosti zpravodajem je Nikola Danty. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 52, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 146 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 146. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 152 pro, proti, zdrželi se Myslím, že zamítnout, ale ověříme 152. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 153 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, ten odpadá. A takže 156 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 159 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že stejnou většinou je zamítnuto, ale ověříme 159, prosím. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 161 pro, proti, zdrželi se přijat. 163 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 169 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijat, ale ověříme 169. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 170, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 175 pro, proti, zdrželi se přijat, 176 pro, proti, zdrželi se přijat, 177 pro, proti, zdrželi se přijat, potom kompromis číslo 3. EPP zde stáhala podporu tomuto kompromisu. Kdo je pro tento kompromis proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 198 pro, proti, zdrželi se. To budeme muset ověřit. 198 se ověřuje. Končím hlasování. Bylo to přijato. 199 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověřujeme 199. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se. Nevidím, že by někdo z EPP hlasoval. 210 pozměňovací návrh. Ne, pardon, 201, 201. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 202 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnut. 203 pro, proti. Zdrželi se. Přijat. 204 pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 204. Tak ještě jeden člověk musí hlasovat. Teď končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvám se, ale musíme ověřit i pozměňovací návrh 205. Končím hlasování. Je to přijato. 206, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 207 pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale raději ověříme 207, prosím. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 217 pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 219 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme pozměňovací návrh 219. 219. 9 Ano, 219. Končím hlasování. A je to přijato. 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. 221 pro, chcete ověřit 220, dobrá, ověřujeme pozměňovací návrh 220. Končím hlasování. Byl zamítnut. Tak děkujeme, Dito. Pozměňovací návrh 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se Přijato. 225, kdo je pro? Ten odpadá? Ne. 225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, ověříme 225. -ku. Končím hlasování a je to přijato těsně, ale přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 246. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 252. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, Myslím, že přijat, ale raději ověříme 252. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 265 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 10. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 390 pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 404, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Potom kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 426, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 427 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 428 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 429 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozněvací návrh 440B pro, proti, zdrželi se Přijat. Nyní bude odůvodnění 53 pozměňovací návrh pro proti, zdrželi se přijat, 54 pro proti, zdrželi se přijat, kompromis 15 pro proti, zdrželi se přijat, 58 pro proti, zdrželi se přijato, kompromis 16 pro proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Ne? Kompromis 17. To, o tom se hlasovalo spolu s kompromisem 2. Takže už jdeme pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se. To ověříme, ověřujeme 77. Končím hlasování a je to zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 86. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme 88, prosím. Končím hlasování. A je to přijato. 89 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 93 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 95 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 22, ne. 101. pozměl si jenom 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 110 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 115 pro proti, zdrželi se. Zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 119, tu jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, tu jde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 126 pro, proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Končím hlasování. A bylo to přijato velkou většinou a blahopřejeme panu zpravodaji 31 pro, 2 proti a 1 se zdržel. Pane zpravodaji, chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za práci všem kolegům. Je to stanovisko pro výbor ITRE, ale jak dobře víte, především jde o tu část, která spadá i do naší kompetence, to znamená standardy, Mm, i z pohledu mm, cyber security, takže tady jde o všechny různé přístroje, systémy, takže tady ta významná část spadá do naší kompetence, je to významná část. My jsme vedli dlouhou diskuzi i mm, konfliktu kompetencí, ale já myslím, že ta práce je dobrá a e, výsledek je výsledkem kompromisu tedy samozřejmě a především se to týká e, kompromisů, e, které spadají do naší kompetence, kde my jako výbor jsme se snažili vystupovat velice pečlivě a precizně, takže děkuji všem kolegům a já doufám, že naše pozice prosadíme i v rámci diskuze ve výboru ITRE. Děkuji. Um, děkuji, tož znamená, že můžeme pokračovat s dalším bodem programu, což je eh, což je, jsou, což je projednání kompromisních pozměňovacích návrhů ke zprávě o svobodném pohybu jiných než osobních údajů v EU, kde naší zpravodajkou je paní Anna Maria Koraca Bild. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, Anelí. Je to pro mě velké potěšení, že vlastně za prvé vám mohu říci, že společně se stínovými kterým skutečně chci poděkovat za vynikající spolupráci a za konstruktivního ducha. My jsme se dohodli na 20 kompromisech, ale zaprvé chci připomenout, jak důležitá tato legislativa je. Je třeba nastolit rovné podmínky pro naše podmí- podniky v Evropě. To je klíčové pro digitální jednotný trh. To znamená eh, um, zrušit ten požadavek na lokalizaci dat. To je v podstatě taková pátá svoboda. Pátá svoboda, volný pohyb dat je to jednoduchá legislativa. Jde o to eh, zrušit ten požadavek lokalizace dat a zvýšit mobilitu neosobních údajů a tak zajistit i přístup kompetentních orgánů jiných členských států mm, z pro právní účely, aby i odborníci mohli tedy importovat ta data, přesovat ta data od jednoho providera do jiného členského státu a tady chceme vytvořit eh, Eh, pravidla, která eh, obstojí i v budoucnosti a budou se eh, snadno aplikovat v reálném životě. 19. dubna proběhla zkuze stínových, potom 3. května v Bruselu, to byla technická diskuze a teď proběhnou ty jednotlivé články velice rychle. Ve také chci i uvítat, vidím tady bulharské předsednictví, takže ano, již proběhly uh, neformální výměny názorů, tak mm, pro posud to proběhlo produktivně a konstruktivně. Článek 2. Pole působnosti. Tady jsme se dohodli v tom, že je velice jasné, že GDPR, tedy to nařízení o ochraně osobních údajů, samozřejmě se aplikuje na všechna osobní data, ale pokud jde o ty soubory smíšených údajů, tak FFD se bude aplikovat na tu neosobní část a GDPR se bude aplikovat, stahovat na tu osobní část. Takže doplňují se, není to pře- GDPR, to FFD je o tom, kde ta data se ukládají a zpracovávají. Jsou to dvě odlišná témata. A já, já chci poděkovat kolegům eh, od socialistů i od zelených ujišťují, nikdo nechce podkopat GDPR, ani by to nešlo. Pokud jde o úvodní ustanovení 9, to je s tím hodně spojeno, takže zde chci poděkovat právní službě za pomoc. My jsme to, myslím, vylepšili. I úvodní ustanovení 10 pole působnosti. Tam zdůrazňujeme, že toto nařízení neukládá žádné povinnosti ukládat eh, různé typy údajů odděleně a ani povinnost eh, unbundle, unbundlingu v případě, tedy rozdělit je v případě smíšených souborů. A v žádném případě toto nařízení nezavazuje soukromé či veřejnoprávní subjekty hm, outsourcovat data. To je dobrovolné to byl problém některých kolegů, to je důležité, abychom tam zahrnuli i veřejnoprávní orgány, pokud chceme, abychom byli efektivnější, tak e, musíme snižovat náklady na zpracování údajů, ale není to povinnost outsourcovat. Článek 3. To je definice. To jsou definice a e, úvodní ustanovení 7. Tady jsme také naš dobrý kompromis, který jasně uvádí, že jak soukromý, tak veřejný sektor, jak jsem právě řekla, spadají do pole působnosti nařízení. A potom veřejné zakázky, jak chtěli kolegové, kolegyně z ALDE, a tam se specifikuje, že samozřejmě tím nebudou, nebude dotčena směrnice o veřejných zakázkách, to eh, nemůžeme měnit, ale chtěli jsme to tam eh, jasně specifikovat kvůli SAD. Článek 4. Volný pohyb údajů a výjimka. Já jsem ráda, že tady panuje velký konsensus Eh, zakotvit jednu výjimku, a to je veřejná bezpečnost, bezpečnost státu. Já ne, žádné jiné výjimky tam nejsou. Úvodní ustanovení 12a vysvětluje eh, smlouvy a judikaturu, takže to nám poradila právní služba. A abychom uspokojili FDD e a ITRE, výbor ITRE, tak eh, jsme se dohodli, že požadavky na lokalizaci, lokalizaci údajů Eh, se bude zveřejňovat na webu komise v pracovním jazyku, v pracovních jazycích. To je mm, tedy v článku 4a. Potom eh, článek 5, eh, tedy příslušné orgány. My chceme, aby kompetentní orgány z jiných členských států měly jednodušší požádat nejprve tu firmu toho poskytovatele služeb, nejprve se obrátit na něj a pokud to bude nutné, tak mohou se obrátit na příslušné orgány v tom druhém členském státě, pokud potřebují mít přístup k těmto eh, údajům v jiném členském státě z různých právních důvodů. A článek 6, eh, etický eh, kodex a reporting, eh, mm, to znamená mm, poskytování dat údajů těm providerům. Tady bych já byla méně preskriptiv, preskriptivní sice, ale máme zde některé pozměňovací návrhy od zelených a socialistů, které chtějí, abychom tam zahrnuli exporting dat, v struktuře a formátu, který musí být čitelný. My jsme vzali do úvahy i ALDE a princip interoperability, to znamená, musí to být interoperabilní. To je hodně detailní, ale já chci, aby to bylo všem jasné, že my jsme vzali do úvahy názory všech frakcí. Také jsme tam specifikovali, že by to mělo být snažší pro malé střední podniky, je třeba je motivovat, aby se zapojili do přípravy etických kodexů, tak jak chtěli zelení SAD. Článek 9. Vyhodnocování. Jsem ráda, že jsme se dohodli na harmonogramu 3,5 mm, roku. A teď velice rychle harmonogram, takže datum účinnosti 20 dní po datu zveřejnění, což je běžně, běžně dva týdny, eh, datum aplikace 6 měsíců po datu zveřejnění a eh, etické kodexy by se měly završit eh, jeden rok po datum zveřejnění a implementována, tedy účinná dva roky po hm, zveřejnění. My jsme to oddělili. Přijetí etického kodexu a účinnost, tedy aplikaci tak, abychom dali maximální možnost eh, reagovat, aby průmysl mohl reagovat na to. Někteří mysleli, by si mysleli možná to je dlouho. Potom komise musí eh, vydat guidelines, hlavní směry, pokud jde o interakci těchto dvou předpisů a 21 dní po datu zveřejnění, což znamená na půl. A potom eh, SAD mělo problém Eh, s eh, daty a anonymizací dat, že anonymní data se potom stanou neanonymními, no tak potom se z toho stanou, z těch anonymních dat, osobní data a potom to bude spadat pod GDPR. My jsme to uvedli v preambuli, že i osobní data pro účely elektronické komunikace. Zde máme přece směrnici i privacy a ta nebude tímto dotčena. A nebylo to nutné to tam dávat, ale já jsem to tam dala v duchu kompromisu. Kolegové, děkuji všem za vynikající spolupráci a budu se těšit na vaši podporu při hlasování 4. Eh, června. A jak mým cílem je začít eh, technická jednání a vyjednávání s bulharským předsednictvím. Jakmile dostanu mandát, a já doufám, že se nám to podaří dokončit, tak jak i eh, rada rozhodla eh, v prosinci ve svých závěrech, ještě do konce bulharského předsednictví. Děkuji. A teď stínový zpravodajové za SAD, Kristel Šaldemoze, ale tato není, je to Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci, paní kolegyně Šaldemoze se nemohla dostavit, omlouvá se a mm, předala mi své připomínky k, k free flow data. Paní mm, předsedkyně, milí kolegové, v průběhu zasedání stínových my jsme zaznamenali progresivní pokrok u této významné agendy, eh, která je eh, důležitá pro digitální trh. Nicméně si myslíme, že tady pořád ještě lze co zlepšit i u těchto kompromisů, které byly předloženy zpravodajkou, které, dě, které děkuji za vykonanou práci. Za prvé, si ceníme eh, kroku, které hm, právně ten text lepšují, především pokud jde o interakci tohoto nařízení a nařízení GDPR. A to i co se týče těch smíšených souborů dat. A také je velice důležité pro naši frakci, aby toto nařízení žádným způsobem neohrozilo ochranu eh, soukromých komunikací ve smyslu e-privacy. A za druhé, ještě pořád je třeba vyjasnit otázku veřejných zakázek. Bereme na vědomí opatření, která navrhuje zpravodajka, to znamená, eh, to znamená eh, pokud jde o eh, tedy ta data, která má v držení veřejný orgán, který provádí tu mm, zakázku a jde o to ale, abychom nejprve to dost dobře právně vyjasnili, abychom vyjasnili i vztah mezi touto směrnicí a směrnicí o veřejných zakázách, především pokud je o sociální, environmentální a pracovně právní právní aspekty. A nakonec eh, zde je toto citlivé téma deanonymizace osobních údajů. Eh, my jsme přesvědčeni, že je třeba posílit ještě tento návrh, ale uznáváme, že eh, zde jdeme dobrým směrem. Věříme, že mm, se dohodneme o těchto dvou bodech. Děkuji a nyní za EKR pan Dalton. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Aně Marii za rychlou práci na této zprávě a za eh, vstřícnou spolupráci. Jak už jsem říkal, já to vidím v podstatě stejně jako zpravodajka. Chci rychlé eh, a ambiciozní nařízení, které by odstranilo překážky pro volný tok dat. Podporuji všechny kompromisy, jsou vyvážené a eh, reflektují konsenzus mezi politickými frakcemi a budeme eh, na jejich základě mít dobrou vyjednavací pozici vůči radě. Nechci opakovat, co jsem říkal už předtím, myslím si, že jsme to probrali velice důkladně v našich diskuzích, takže zopakuju jenom těch několik hlavních bodů je správné, že se stavíme proti výjimkám z regulace veřejného sektoru a povolujeme je jenom tam, kde jsou naprosto nutné. Jinak opravdu hrozí, že většina eh, výhod tohoto nařízení přijde v niveč. Tedy souhlasím se spravodajkou, že je třeba minimalizovat výjimky z veřejných zakázek a veřejné bezpečnosti. Jinak vítám kompromis, který eh, je podporován napříč frakcemi. Vím, že tam určité názorové rozdíly jsou, ale jinak je to dobrý kompromis, který eh, umožňuje eh, trhu vytvořit etický kodex, dává trhu čas fungovat a kromě toho se stará také o důkladné hodnocení po implementaci. Tento kompromis se správně soustředí na transparentní systém, eh, který zvýší konkurenceschopnost a kvalitu služeb pro uživatele, zejména malé a střední podniky. Takže závěrem eh, jsme velice spokojení s tím, co máme před sebou a myslím si, že můžeme bez odkladu hlasovat a co nejdříve začít s trialogem. Děkuji moc krát. Za Aldedita Charanzová, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nemám co říct, Anna Mario. Odvedla si skvělou práci. Podařilo se nám za poměrně krátkou dobu přinést výsledky, což je velice pozitivní. Víme, že to byl Evropský parlament, kdo požadoval toto nařízení a musíme to splnit svým občanům. Takže já teď můžu říct jedině to, že musíme rychle absolvovat i vyjednávání s radou, ale jinak e, máš veškerou podporu mé politické frakce a budeme podporovat celý vyjednávací tým během vyjednávání s radou. Děkuji, Dito. A za zelené je tu Julia Reda, která tu není, ani Marko Zullo tady není, což znamená, že má slovo komise Pierre Šastele. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Nejprve bych chtěl poděkovat výboru IMKO za uh, obrovskou práci, kterou odvádíte nejen na této zprávě, ale obecně v oblasti digitálního trhu a jednotného trhu. Velice si vážíme toho, že Evropský parlament pracuje tak rychle Eh, na tomto tématu, které je velice důležité pro digitální jednotný trh. Návrh zprávy, pozměňovací návrhy i kompromisy tvoří velice pevný základ pro další fáze legislativního postupu a to při dodržení velice ambiciozního harmonogramu. Eh, jsem rád, že obecná linie výboru IMCO eh, se snaží omezovat výjimky, zejména v oblasti veřejné bezpečnosti, to je velice důležité pro komisi a výbor IMCO také podporuje to, aby data veřejného sektoru byla zahrnuta do působnosti. I to vítáme. Ukazujete tak, že vám záleží na moderní a inovativní státní správě, která by naplňovala očekávání občanů i v budoucnosti. Pakliže se rozvine politika eh, online služeb a elektronické státní správy, pak je naprosto nutné, aby data z veřejného sektoru mohla být uchovávána a zpracovávána kdekoliv na území Evropské unie. Samozřejmě musíme být opatrnější, pokud jde o e, dodatečné povinnosti, které vaše kompromisní návrhy ukládají komisi. Například říkáte, že, bude tři, že budou tři měsíce na studii o e, omezeních lokalizace a také na přijetí rozhodnutí o těchto, roz, o těchto omezeních. My bychom e, byli rádi za poněkud realističtější termín. Nicméně vám velice děkuji za efektivitu práce, protože dokončení digitálního jednotného trhu by bylo přímo ku prospěchu našim občanům a svobodný pohyb neosobních dat je v tomto naprosto zásadní. Takže celkově mohu říci, že tu zjevně je politická vůle a byli bychom rádi, kdyby tento postup pokračoval eh, co nejrychleji. Ještě připomínám neformální schůzi evropských lídrů o ochraně osobních údajů a digitálním jednotném trhu, eh, eh, to se konalo včera v Sofii. Evropští lídři připomněli, že je potřeba toto nařízení k a že je potřeba, aby bylo hotové do června 2018, takže pustme se do toho. Děkuji moc krát a teď dám slovo opět paní zpravodajce, aby řekla pár slov závěrem. Děkuji vám, děkuji všem kolegům za podporu, tohle byla opravdu týmová práce. Děkuji také komisi za podporu a samozřejmě také sekretariátu a poradcům. Ještě zareaguju na to, co řekl uh, Nikola. Pokud jde o GDPR, tak my jsme tam přidali, já to přečtu, protože to je to nejlepší, co můžeme udělat, protože ten text musí mít určitý náboj. nepíšeme tady nařízení ani knihu za každé slovo není, není potřeba opakovat neustále to tež, když je všechno jasné. Jde o právní rámec, o ochranu fyzických osob, pokud jde o zpracování jejich eh, osobních údajů a soukromí v soukromé a elektronické komunikaci e-privacy. Zejména nařízení 2016-679, směrnice 2016-680 eh, a směrnice 2018-58 nejsou dotčeny tímto nařízením. To je kompromis a já doufám, že to uklidní SD a že je z toho jasné, že nebude nijak omezeno a dotčeno GDPR. Dále, pak je tu ohledně veřejných zakázek přidán velice jasný text, napsala jsem si tady Kristel dokonce, státní orgány a instituce budou také eh, pokryty tímto nařízením v kontextu veřejných zakázek, aniž by tím byla dotčena směrnice 2014-24, což je směrnice o veřejných zakázkách. Takže to je velice jasné, Nikolo. A za třetí eh, jde o tu deanonymizaci a tam máme na to celý článek 9. a já ho opět přečtu. Aplikace tohoto nařízení eh, musí probíhat ve světle vývojů na trhu, které by mohly rozšířit možnosti deanonymizace dat. Takže já se o tom klidně ještě budu bavit dále s Kristel a s SD. Jenom bych chtěla říci, že my jsme udělali hodně pro to, aby to v tom textu bylo a myslím si, že než bude hlasování, tak se na kompromisech dohodneme úplně. Děkuji moc krát. Hlasování proběhne 4. června eh, během našeho zasedání výboru. Tím můžeme ukončit tento bod a přejít na další bod, kterým je výměna názoru s Evropskou komisí na téma podpora férovosti a transparentnosti e, pro uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. To je součást strategie digitálního jednotného trhu a komise navrhla na konci dubna e, evropské nařízení o spravedlnosti a transparentnosti a zřízení e, observatoře ekonomiky online platform. Tento návrh doprovází posouzení dopadu, které obsahuje data a názory zainteresovaných stran nashromážděné během dvou let zjišťování faktů. Cílem této prezentace je první výměna názorů s komisí a já tedy nyní komisi dávám slovo. Konkrétně je to pan Steng, který k nám nyní promluví, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, dámy a pánové, dobré ráno všem. Měl tady být můj ředitel, pan Dechráv, který je na cestě sem, ale já můžu samozřejmě začít a až on dorazí, tak to převezme nebo mě doplní. Musím poděkovat parlamentu za efektivitu, my jsme nečekali takovou rychlost. Ehm, naše iniciativa je dlouho očekávaná, eh, spatřila světlo světa před několika týdny a eh, vzešla v podstatě z růstu poptávky po zprostředkovatelských službách v naší ekonomice, což je dobře, i když jsou s tím určité problémy, protože v online ekonomikách eh, prostřednictvím platform a prostředníků Eh, se upevňuje digitální trh, kterého je nyní více než kdykoliv dříve. Všechny tyto platformy usnadňují přístup eh, mnoha evropských podniků k mnoha evropským zákazníkům, eh, a to přeshraničně a v míře dosud nevýdané. Týká se to mnoha sektorů ekonomiky, online obchod, to je doména, kde malé a střední podniky mohou prodávat po internetu do jiných členských států, kde by se jinak nezviditelnili. Týká se to různých rezervačních portálů, firm, které používají sociální média, aby, používali, aby prodávali své produkty spotřebitelům a tak dále. Takže digitální obchod vzrůstá, digitální zprostředkování je na vzestupu, což vede také samozřejmě k určitým závislostem. Eh, odhadujeme, že zhruba eh, milion podniků v Evropě, eh, většinou malých, používá tyto platformy a potřebuje je, což také znamená, že jsou na těchto platformách závislé a velice často vzniká určitá mocenská nerovnováha na trhu, buď proto, že jsou mnohem menší, nebo zkrátka proto, že ty platformy v různých sektorech ekonomiky eh, jsou čím dál více jediným možným kanálem eh, pro komunikaci se zákazníky. Takže tyto platformy eh, potřebují. Většinou by se používaly určité smluvní podmínky, které které by byly platné pro všechny, což je normální, máte-li tisíce, ne miliony uživatelů pro svou platformu. A v těchto smluvních, tyto smluvní podmínky jsou proto velice důležité a jsou výchozím bodem eh, problémů, které identifikujeme v naší analýze. My jsme provedli mnoho průzkumů, studií, konzultací a tak dále. Zjistili jsme mnoho eh, údajů, které jsou obsaženy v našem posouzení dopadu. Začíná to smluvními podmínkami, které nejsou vždycky jasné, které se často mění bez předchozího upozornění. Jsou tu eh, otázky určitého odstranění ze seznamu, které může vést k náhlému uzavření obchodu, pokud jste závislí na té platformě. Pak jsou tu otázky týkající se pořadí při vyhledávání, protože to určuje, kdo bude viditelný a kdo bude snadno k nalezení na vyhledávačích. Pak jsou to otázky týkající se osobních údajů, co může uživatel od platformy získat za data. Jsou to otázky diskriminace v případě, kdy platforma je vlastně integrovaná a e, konkuruje prodejcům, kteří jsou třetími stranami. A pak jsou tu problémy s určitými e, doložkami o paritě, kde e, uživatelé nemají svobodu poskytovat své služby a zboží Eh, na základě jiných podmínek, než jsou podmínky této platformy. To jsou problémy, které řešíme v naší iniciativě, eh, což je iniciativa zacílená, která míří na ty praktiky, o kterých jsem hovořil, a to způsobem, který momentálně nijak neinterferuje s obchodními modely těchto platform. Celá tato iniciativa vychází z předpokladu, že pravidla hry by měla být jasná, transparentní a předvídatelná. Momentálně ale nedefinujeme, jak by ta pravidla hry měla vypadat. Nenajdete tam žádné zákazy nebo e, černé listiny v tom seznamu. Pravidla hry musí být jasná a opravné prostředky, což je druhý pilíř, musí být jednodušší. Jestliže se budou i nadále objevovat problémy, chceme, aby se dali řešit co nejrychleji, nejlevněji a nejefektivněji na to volíme takový trojí přístup. Začíná to u té platformy. Jestliže jsem obchodník a uživatel platformy, můžu se rychle na platformu obrátit a bez byrokracie problém vyřešit. Jestliže to nevíde, pak chceme usnadnit eh, mediaci jakožto efektivní a levné mimosoudní řešení. A za třetí, předpokládáme možnost kolektivní náhrady škody, eh, jestliže platforma systematicky neplní eh, požadavky na řízení. Pokud jde o rozsah působnosti, definice platformy, to je spíše takový popis toho, co je v rozsahu působnosti a co ne. Cílíme na zprostředkovatele mezi obchodníky a spotřebiteli tedy mezi obchodníky, kteří používají online zprostředkovatele za účelem nabízení svých služeb a produktů zákazníkům. Jde tady tedy o zahájení transakce, která buď může vést k transakci na platformě samotné, tedy že bude uzavřena na té platformě a skončí koupí produktu, stažením aplikace, zarezervováním hotelu, ale kromě toho jsou to i případy, kdy jsou transakce uzavřeny mimo platformu, buď na webové stránce obchodníka nebo v extrémním případě offline. Například můžete se podívat na Google Images a podíváte se na eh, restaurace, eh, tam se vám jich objeví hodně a potom samozřejmě, samozřejmě jídlo nesníte iPhonem, ale do té restaurace se půjdete najíst. Přesto ale půjde o online zprostředkovatelskou službu, ve které se kupující a prodávající najdou. Pokud jde o zeměpisný rozsah působnosti, tak je velice důležité fyzické sídlo platformy, které je vlastně ale e, irrelevantní pakli, že samotné zprostředkování se odehraje v Evropě. Jestliže e, Evropan používá platformu, aby nabízel zboží a služby evropským zákazníkům, pak je pokryt, pak je naplněn požadavek rozsahu působnosti. E, mezi tím je tu e, pan ředitel a oba velice rádi budeme odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám za to, že jste nám poskytli váš pohled na danou záležitost. A nyní chci dát slovo panu Švábovi, který vystoupí za EPP Chcete něco říct nebo se na něco zeptat? Ne, momentálně ne, děkuji. Tak Nikolo, prosím. Já bych chtěl také poděkovat komisi za návrh, který se předkládá. Já chci skutečně ocenit toto, protože konečně, konečně tedy do centra našeho zájmu, regulace, máme tak významné téma, které je určující pro rozvoj platform a digitální ekonomiky. Chci připomenout, že náš výbor, mm, ten již provedl, předložil významnou iniciativu asi před dvěma lety a mm, takže my hodně se tím zabýváme, těmito platformami. Já si myslím, že tento návrh který předkládá se našemu výboru, je velice významný, protože pokrývá eh, vztahy B2B, eh, a že doufejme, že někdy do budoucna se nám podaří snad i eh, dostat návrh na řízení, které bude upravovat i vztahy přímo mezi platformou, platformami a spotřebiteli, ale to je důležitý první krok, takže jsme spokojeni že v článku 12 máme mechanismus opravných prostředků pro řešení sporů a mm, také je pozitivní tam i e, do e, návrhu dát ten výzkum a také prohledávání, vyhledávání a potom také i jasné povinnosti informovat obchodní uživatele, takže to, pokud jde o třeba pozastavení platnosti účtu a podobných věcech, takže potom i e, ta transparentnost, e, která se e, týká tedy mm, toho zboží nebo služeb, které se tam nabízejí. A ranking je důležitý, zákaz diskriminace, Eh, na těch platformách online, to je důležité. My jsme také se tím hodně zabývali a já jsem byl zpravodajem pro kolaborativní ekonomiku, kde jsme řešili všechny ty algoritmy, které upravují, regulují vztahy, interní vztahy v rámci platform a hm, jsme řešili ten ranking těch subjektů na platformách, takže to je důležité. Rovněž bych chtěl ale požádat o dva aspekty, které jsem tam nenašel. Možná jenom bude stačit, když mi to komise vyjasní. Výjimky pro malé střední podniky v článku 9 tam se stanoví povinnost eh, poskytovatele služeb eh, online mít takový interní eh, systém pro reklamace těch uživatelů, obchodních uživatelů. A proč tady není, tak jak je to v řadě států, již tam mají normy, které penalizují zakazují ty parity clause, mají ty parity clause, protože to jsou věci, které často penalizují ty malé střední podniky. Já myslím, že to lze ještě asi vylepšit, aby ty malé střední podniky nebyly penalizovány. Já, mm, já myslím, že to je něco určitě, co komise by byla ochotná udělat. Děkuji. Děkuji, není má slovo paní Charanzová. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi rovněž poděkovat komisi za její prezentaci. Jak už na to bylo poukázáno, je to vztah business to business, ale je to také důležité, protože to má i vztah k tomu business to consumer. A doufám, že se podaří tedy zajistit pro všechny aktéry na trhu, zvláště pro ty malé, malé a střední podniky, aby zde byl spravedlivý přístup také v oblasti nákupu a vztahu se spotřebiteli, ale nemám ráda přehnanou regulaci. Někdy je možné řešit problémy takto, ale myslím, že to můžeme přenechat trhu jako takovému, aby si to vyřešil. Pokud budeme zde požadovat určitou administrativní zátěž, tak eh, musíme eh, zajistit, aby opravdu sloužila k tomu, aby eh, bránila selhání trhu Opravdu bych byla vděčná, kdyby mi komise mohla uvést více eh, příkladů té asymetrie a toho zneužívání asymetrie ze strany platform. Nejsem nějak principiálně proti tomu návrhu, ale chci, abychom zde nevytvářeli nějaké kontroly ex ante, kde profesionální uživatelé těchto platform si něco takového vůbec nepřejí. Proto by bylo vhodné, kdyby nám komise zde poskytla více konkrétních příkladů. Proto si myslím, že musíme si nechat čas na dokonalou analýzu tohoto návrhu. Když teď vidím eh, návrh, tak mohu říct jenom takový první dojem. První téma musí být rozsah. Zdá se, že cíl tohoto návrhu jsou ty velká obchodní místa, která mají možnost implementace. Jediná výjimka je tady eh, v oblasti malých a středních podniků jenom v jednom článku a já se táži, proč zde není všeobecná výjimka. Toto nařízení by nemělo být zátěží pro malé a střední podniky a pro startupy. Potom ranking. To je oblast, kde musíme být opatrní, když žádáme více transparentnosti. Určitá transparentnost je dobrá věc, ale pokud si obchodník platí za to, aby že někde se ukazoval na, na vrcholku řebříčku, tak to není ranking, ale reklama. A je třeba označovat tyto věci jasnými jmény, tak aby to bylo jasné spotřebitelům i dalším obchodníkům. Transparentnost ale může i poskozovat podnikatele. A i spotřebitele. Například eh, ten ranking na základě vzájemného odkazování. A ta logika, když je tam mnoho vzájemných odkazů, tak je to určitě užitečné, má se to dostat na vrcholek žebříčku. Každý ví, že takto ten ranking fungoval několik let v 90. letech, ale vedlo to k tomu, že každý to věděl, tak lidé, zvláště spameři, začali prostě tento systém využívat a miliony stránek vznikly jenom takové, že tam byly ty odkazy, aby se nějaké stránky posunuly výše. Jeden z hráčů jako Google je tak velký proto, že to e, byl jeden z vyhledávačů, který se tohoto systému zbavil a udělal prostě lepší systém těch žebříčků. Nicméně takovýto ranking ještě dnes vzniká také Eh, když si vyhledáte optimalizaci vyhledávačů, tak uvidíte, co vám eh, internet zobrazí. Ale myslíte si, že každý opravdu ví, jak funguje ranking, zvláště v dnešní době? Eh, platformy s takovými to vyhledávači by potom byly zbytečné. Já si myslím, že tedy bude někdy lepší pro všechny, když věci nebudou úplně otevřené všem a budou se respektovat obchodní tajemství. Dále omezení. Zajímá mě, proč komise zde volá jenom po transparentnosti a e, nemá zde i další ostanovení proti zneužití. Například jsme řešili otázku hotelových e, platform, těch takzvaných parity clause a parity clause oblasti cen. Proč e, to komise neřeší. Potom mají členské státy své, svou legislativu, jako například Macronův zákon ve Francii, ale nic nemáme na úrovni EU. A proč tomu tak je? Potom mechanismus podávání stížností zvažovala komise zde určitou hierarchii opravných prostředků. Buď jsem to přehlédla, anebo se zdá, že to není požadavek eh, procházet celým tím postupem, než eh, tedy se půjde cestou mediátora nebo kolektivních žalob. Já si myslím, že obchodník a platformy by to měli si vyřešit mezi sebou, než se do toho budou zapojovat právníci. To je zatím z mé strany vše a těším se na odpovědi komise na tyto otázky. Děkuji. Děkuji, to byly otázky, které zde zazněly a nyní bych tedy opět dala slovo komisi, aby zareagovala na otázky, které zde padly. Děkuji vám, dobré ráno, omlouvám se, že jsem přišel trochu později. Já jsem poněkud podcenil tu dobře známou efektivnost tohoto výboru, ale myslím, že kolega mě na úvod výborně zastoupil. Ty otázky jsou velmi kvalitní a přínosné, zkusím na ně zareagovat, co nejlépe mohu. Malé a střední podniky a jejich výjimka. A dotkly se toho obě otázky proč jsme zde chtěli tu výjimku a proč nebyla širší. Podle našeho názoru ten, to, co požaduje ten návrh, bude dobré pro všechny. Pokud jste nějaká malá platforma a ještě jste nepocítili ten přínos toho dobrého jména, které mají nějaké velké platformy, tak nechceme, aby vznikla taková situace, kdy podniky budou mít menší důvěru v ty menší platformy, protože nebudou naplňovat takové ty základní rozumné principy. Takže když zde dáme výjimku platformám, tak myslím, že jim tím vlastně neprospějeme. Naopak, bude to pak pro ně složitější růst, protože ta potenciální důvěra v ně možná bude od začátku menší. To je spojené od začátku s otázkou, zda tento návrh bude Eh, zavádět další administrativní zátěž a jaký bude dopad toho návrhu. My jsme samozřejmě jako eh, vždy udělali velice rozsáhlou analýzu dopadu a dospěli jsme k tomu, že je to omezený eh, administrativní dopad, protože je zde o transparentnost, jde zde o ty žádoucí obchodní podmínky a jejich dodržování v souladu s nařízením. Vlastně nebudete muset dělat nějak nic moc extra navíc. Takže ta potenciální administrativní zátěž, která zde je a kterou jsme zvažovali, je to, eh, že zde bude eh, třeba eh, řešení sporů, zvláště interní řešení, a toto zátěž by mohla znamenat možná 1 až 2 obratu. Jste-li malá platforma, máte-li 10 osob a jedna z těch osob bude muset řešit stížnosti, tak myslím, že by to nebylo přiměřené. Takže si myslíme, že ten návrh jako celek je přínosný pro všechny, i pro malé a střední podniky, i pro ty, které se snaží vyrůst, tak v té oblasti toho interního řešení e, sporů a stížení jsme si říkali už u těch menších platform, třeba u těch, které mají méně než 10 zaměstnanců, nebo méně než 50, tak to omezit prostě, nebo omezit to e, tím obratem um, protože tam by ta zátěž mohla být nepřiměřená, ale myslím si, že zbytek toho návrhu není nepřiměřený. Naopak je přínosný pro všechny i pro malé platformy, protože jim umožňuje, aby si získali důvěru podnikatelského prostředí, které jich bude využívat. Obecně, co říkala paní Charanzová, my, jak jste říkali, že to je možná je zbytečné, že si to vyřeší trh sám nebo spotřebitelská politika, tak to nedopadla analýza komise. Analýza komise dospěla k tomu, že jsou to problémy strukturálního charakteru, jsou i inherentní a je dosti nepravděpodobné, že by to vyřešily platformy nebo odvětví sami o sobě. My jsme samozřejmě zde úzce spolupracovali s kolegy z DG Competition a oni dospěli rovněž tomuto závěru, že politika hospodářská soutěže toto moc neřeší, protože to prostě trvá dlouho a vy jako podnikatel jste vlastně poškozen, nemůžete dlouho e, čekat, než nastane ta náprava. Naopak, my si myslíme, že Eh, zde vlastně oblasti politiky mohou pracovat ruku v ruce. Paní Charanzová o tom také hovořila, o těch MFN clauses a priority clauses a proč zde nejdeme vlastně dále a nezakazujeme je. Takže jsme také provedli analýzu, provedla ta Evropská síť hospodářské soutěže, eh, přínosu a nevýhod. Samozřejmě zde taková ta obava z těch eh, černých pasažérů, když je tady ta možnost se zviditelnit eh, na platformě a když potom jde o to, abyste s nimi uzavřeli smlouvu, tak se z ní stáhnete a platforma na tom potom neviděla, tak samozřejmě tento model platform by se tím eh, podkopal. Ale jde zde i o přístup, přínos pro spotřebitele, aby měli větší možnost volby. Takže momentálně síť dospěla k tomu závěru, i když některé, někteří členové zakázali ty eh, MFF clauses, je to, že opravdu budeme toto téma bedlivě sledovat a bude-li to potřeba, tak ano, uděláme něco u některých z nich nebo u všech z nich. A tady opravdu transparentnost je dobrá, protože pokud eh, ty platformy musí jasně uvádět, které tyto MF clauses uvádějí a proč, tak to je také dobrý podněk pro ty orgány hospodářské soutěže, jestli eh, toto je přijatelné nebo ne, takže myslíme si, že toto je opravdu přínosné i v souladu s eh, nástroji, které mají k dispozici ty orgány pro eh, dohled nad spravedlivým fungováním trhu. Eh, mechanismus eh, stížností a možnost nějaké postupné eskalace. Jestli zde tedy mm, plánujeme to, že tam budou ty tři eh, různé kroky. Za prvé snažit se to vyřešit tedy s tou společností, proto požadujeme ten interní mechanismus stížností. Když to nebude fungovat, tak cestou mediace. Pokud to nebude fungovat, tak možnost toho kolektivního řešení sporu. To je ta logika, která zatím je. Že tedy každý, kdo má stížnost, se pokusí to vyřešit ten problém co nejrychleji a proto by to bylo takto odstupňované. Na druhou stranu lidé mají svobodu se rozhodnout, jak to chtějí řešit. My nemůžeme nějak právně omezit přístup k opravným prostředkům pro ty, kteří je chtějí využít. Takže my nemůžeme předepsat v právním nástroji, že než půjdete cestou mediace, musíte nejprve absolvovat to interní řešení sporu, nebo než se obrátíte na soud, musíte napřed absolvovat mediaci. Nemůžeme zde omezit svobodu eh, osob, aby používali eh, opravných právních prostředků. Takže Myslím si, že podniky se budou snažit to vyřešit co nejrychleji a co nejlevněji, ale nemůžeme nějak právním nástrojem předepsat, který krok je nutné absolvovat, než je možné se obrátit na nějakou jinou instanci. Teď se ještě podívám, jaké zde byly další připomínky. Analýza dopadů samozřejmě poskytuje řadu odpovědí na Eh, záležitosti, které by vás zajímaly. Ještě se podívám na kolegu, jestli jsem na něco zapomněl. Já bych to jenom doplnil, ten poslední bod, protože jste se explicitně žádali zde mít více dokladů o tom, jak velké rozsáhlé ty problémy jsou. Já bych zde odkázal na tu analýzu od, eh, dopadů, tam je mnoho statistických údajů a zjištění a u všech těch postupů kterými jsme se zabývali a často to také eh, potvrzují další zdroje ještě mimo toto naše eh, průzkumy. Například více než 40 eh, uživatelů z obchodní sféry mají problém s platformami a jejich obchodními podmínkami. Například německá, mm, německé združení obchodníků také došlo k tomuto číslu, že 46 všech obchodníků používajících platformy uvedli, že často a arbitrárně se mění e, obchodní podmínky, potom ten faktor určitých obav, strachu, zvláště u malých e, podnikatelů, kteří závisí na velkých platformách, si třeba nestěžují na ně, protože se prostě bojí, e, protože jsou na nich závislí. Potom například 60 eh, malých podnikatelů, eh, kteří obchodují na Amazonu, se bojí prostě nějakým způsobem podat stížnost, že by se to obrátilo proti nim. A když tedy 40 podnikatelů používajících platformy se potýká s problémy, tak je to více než 400 tisíc podnikatelů, většinou menších podnikatelů napříč Evropou. Takže když zvážíme, že všechny tyto problémy činí, řekněme, i jenom 3% eh, z obratu, tak se hned dostanete na nějakých 4 až 16 miliard eur eh, ztraceného obratu ročně. Takže opravdu jsou to velká čísla. Jenom když eh, vlastně sečteme ty malé dopady na ty menší podnikatele. Ale samozřejmě ještě vám můžeme odpovědět kdykoliv v průběhu projednávání. Ještě jste se ptali na ten ranking a na tu transparentnost, jestli by to nebylo lepší, kdyby lidé nevěděli, jak funguje ten ranking, aby nemohli ovlivnit ten systém. To myslím, tak to říká paní Charanzová. Opět na základě celé řady analýz a šetření a zpětných vazeb od podnikatelů jsme zjistili, že zvláště tam, kde si platíte za to, že jste zviditelněni, tak ti, kdo se snaží nějak zlepšit svůj ranking a svoji viditelnost. Samozřejmě, když jste pak někde na stránce 4, nebo když třeba se eh, jste někde vzadu v tom seznamu těch hotelů, které si můžete rezervovat, tak je to jako kdybyste nebyli. A my jsme zjistili, že ten systém je takový, že je těžké vlastně Eh, říct, jaký má eh, dopad ta míra té platby a té vaší eh, visibility, takže prostě ty společnosti prostě platí a platí, ale vůbec neví, jestli jim to tedy v té viditelnosti pomohlo nebo ne. Takže my věříme, že ta transparentnost, kde bude jasné tedy, jaké jsou zde parametry rankingu, jaké jsou zde vztahy, řekněme třeba platby a dopadu té platby na viditelnost, je smysluplná věc takže nevidíme to tak, že by se to mohlo nechat, přenechat trhu nebo prostě platformám nebo vyhledávačům, ať si to vyřeší sami. To by asi nebylo vhodné. Víme, že ten harmonogram je napjatý, je to důležitý návrh a je to vlastně takový první krok. Vytvořili jsme i tu observatoř, která může dělat monitoring a další šetření, ale myslíme si, že to je opravdu důležitý první krok v této oblasti a doufáme, že parlament a rada eh, budou pracovat kvalitně a rychle, tak aby se to stihlo přijmout ještě během tohoto mandátu a komise samozřejmě bude kdykoliv k dispozici vám v tom pomoci. Děkuji a se hlásí ještě paní Akonsáry. Ano, děkuji, děkuji za slovo a děkuji za úvod do tématu. Všichni uznáváme, že je to důležité téma a jenom zopakuji otázku, která již zde zazněla. Eh, eh, důvěra. To je klíčová věc v této digitální revoluci. A již ta eh, důvěra občanů trochu se ztratila kvůli těm kauzám zneužívání údajů. A jak jste řekli, je třeba jednat rychle, takže zopakuji tu otázku, kterou již eh, eh, komise dostala. Proč ty návrhy dostáváme tak pozdě? Tak pozdě. <laughs> Proč komise eh, reaguje s takovým spožděním? A také bych chtěla, abyste vysvětlili jednu věc, o které jsme již mluvili, jak můžeme posílit eh, vyjednávací sílu těch malých eh, středních podniků, startupů. To je jako Davida Goliáš <laughs> podle Bible. Skutečně malé střední eh, podniky musí se postavit Goliášovi, tedy Google a dalším. Jak? Zlepší svoji vyjednávací sílu. Můžeme s tím něco udělat, abychom jim pomohli? To bych ráda od vás slyšela. Okay. Dobře, děkuji. Takže opět komise. Samozřejmě moc času nemáme. Abychom se dohodli na tom návrhu, nemáme moc času, ale já myslím, že ten návrh je čarý a že ho budeme schopni přijmout a měl by se přijmout v dohledné době. Ono to není snadné Ono to je dost komplikovaná oblast. Ta ekonomika platform to je docela nový jev a nejprve ho musíme pochopit. My nechceme jako komise intervenovat způsobem, který, eh, způsobem, který by mohl mít nějaký nežádoucí účinek. Nejprve musíme pochopit, jak ta ekonomika funguje, musíme si provést velice hloubko fundovaná šetření, to jsme dělali v posledních dvou letech, různé studie, slyšení, workshopy, rešerše a podobně musíme si být úplně jisti. To je vlastně poprvé, kdy vstupujeme do těchto vztahů platform. To je vlastně první jurisdikce na světě, která to dělá, tedy Evropská unie. Nikdo jiný na světě zatím do toho nevstupuje. My jsme první. A, takže vlastně my tady stanovíme takovou lačku. A to je velká odpovědnost eh, na Petrech komise musíme to udělat dobře, proto musíme si to nejprve všechno dohloubky zanalizovat, abychom byli přesvědčeni o tom, že to, co předložíme, bude efektivní a bude to i úměrné eh, rozsahu problému. A doufejme i díky eh, těm podkladům, které jsme schromáždili při hodnocení dopadu, takže doufejme, že nám to pomožní, umožní eh, urychlit teď ten postup a Eh, přijmout toto do konce vašeho funkčního období. Nejlepší způsob, jak pomůžeme, je, když přijmeme návrh a když nastolíme rovné podmínky. Vy jste zmínili Davida Goliáše, ale David nakonec vyhrál. Ale tady většinou to je jinak v reálném životě. Vítězí Goliáš. Jde o to, aby David měl nástroje, zbraně, aby byl efektivnější, jednak aby měl třeba jasné informace od samého počátku. Když vás někdo dá ze seznamu pryč, tak často vy nevíte, proč vaše webovská stránka, vaše výrobky byly odstraněny z té platformy, z toho tržiště. A tady my chceme, budeme požadovat po platformách, aby předem podali informace, jaké důvody mohou vést k tomu, že protože ten, že někdo bude, jeho stránky budou odstraněny ze seznamu e, stránek na té platformě a ten musí vědět, proč ten třeba ten malý podnik, proč tak bylo učiněno, aby to mohl napadnout a proto nejprve ten in, musí být ten interní systém řešení stížnosti rychlý, efektivní a pokud ne, tak nastane ta mediace anebo případně soudní žaloba. Protože často ty smluvní podmínky mají eh, klauzuly o řešení sporu před soudem, který je mimo EU. Přece, aby někdo se musel odebrat do Spojených států a tam to řešit před soudem. Proto transparentnost pomůže, abychom nastolili novou nebo lepší rovnováhu v tomto vztahu, aby ten trh byl spravedlivější, a e, aby skutečně ty malé střední podniky profitovaly ze služeb velkých platform, protože e, mm, ty platformy mají umožnit lepší fungování vnitřního trhu, ale na druhé straně mají velkou moc, což často znamená, že uvalují ne- neferové podmínky a dělají nekalou soutěž a tomu se tady chceme, za, tomu chceme zabránit. Dobře, děkuji. Děkuji za otázky a děkuji za odpovědi. Uvidíme tedy, jaké budou příští kroky a postupy. A jaká bude i časová osa, kdy toto uzavřeme teď víme, že na stole je spousta návrhů, máme toho hodně, co jsme dostali od komise v poslední době, tak uvidíme, jak to půjde. Děkuji, že jste přišli a navrhuji teď, abychom počkali, než přijde pan komisař, což bude kolem 11. hodiny. Děkuji.

Um, uh, uh, tak já tady vítám pana komisaře Ancipa. Vítejte na našem výboru. Jak víte, pan místopředseda Ancip má na starosti digitální jednotný trh, což je nesmírně důležité téma pro náš výbor, ale také pro evropskou ekonomiku obecně. Dnes jsme vás pozvali na diskuzi o tom, jak pokračuje pracovní program komise, jaký je aktuální stav a také e, jaké návrhy se chystají v rámci strategie digitálně jednotného trhu. E, zejména e, bychom rádi hovořili o tom, jaké eh, obavy a jaké postřehy k tomu mají poslanci Evropského parlamentu. Takže pane komisaři Ancipe, velice ráda vám teď dávám slovo. Děkuji. Eh, určitě pokrok nastal. Ten pokrok je ale stále ještě eh, omezený. My jsme zahájili 29 legislativních návrhů a konsensu jsme dosáhli pouze u 12. Takže musíme si pospíšit protože i podle eh, posledního eh, indexu digitální ekonomiky, který bude zveřejněn zítra, můžeme vidět, že určitý pokrok nastává, ale když se podíváme na takovou Jižní Koreu například, tak ta pokračuje rychleji než my v Evropské unii. což zase svědčí o tom, že digitálně jednotný trh v Evropě naléhavě potřebujeme a musíme naši práci urychlit. Podařilo se nám tedy odstranit eh, roamingové poplatky, to je velký úspěch pro naše občany, pro nás všechny. Z toho mají všichni radost. A já bych rád řekl, že také většina mobilních operátorů eh, je s tím spokojena, s, tím, eh, s tímto eh, výdobytkem. Máme tu ještě problémy v určitých zemích, ale obecně vzato to byl a je úspěch. Dále bych chtěl poděkovat výboru IMCO za práci na geoblockingu. Letos si lidé budou moci užít vánoční nakupování a nemusí se bát, že budou nějak zablokováni nebo že budou diskriminováni. I to je věc, kterou běžní občané pochopí. Potom povolení přenositelnosti, to také z toho lidé mají radost už teď. Od letošního dubna mají lidé přístup ke svému legálně koupenému obsahu, i když přejedou do jiného členského státu Evropské unie. Takže ano, směřujeme k digitálnímu jednotnému trhu v Evropské unii, ale stále ještě zbývá těch 17 nedokončených návrhů, na kterých musíme pracovat. A ony jsou důležité všechny, ale zejména je důležitá tedy kybernetická bezpečnost. A já jsem velice rád, že vývoj v této oblasti je úctyhodný. Chtěl bych poděkovat paní Korace Bild protože ta odvedla obrovský kus práce eh, v oblasti eh, pohybu eh, osobních údajů. Dnes každý hovoří o umělé inteligenci například, nicméně umělá inteligence bez dat je nesmysl. Je potřeba poskytovat malým a středním podnikům a startupům přístup k datům. Pokud jde o umělou inteligenci, v Číně mají obrovské množství dat, 1,3 miliard eh, obrázků, eh, v podstatě ze předu, z boku, z profilu. Tam je mnohem jednodušší potom vyvíjet systémy rozpoznávání obličejů, než v zemích, kde eh, takovéto obrovské objemy dat nemáme a kde chráníme právo každého na soukromí. A kde je to jedno z lidských práv, základních práv. Ta čínská cesta pro nás zkrátka vhodná není, ale pokud jde o data a umělou inteligenci, tak i v USA mají mobilní operátory, mají Google, Amazon, Facebook a mají dost dat na to, aby učili své počítače, ale v Evropě tyhle globální poskytovatele služeb nemáme. Oblast cloudů je v Evropě poměrně vyvinutá. Zhruba 50 eh, těch cloudů ale poskytují eh, zase ti globální operátoři eh, Amazon, Microsoft, IBM. A i pokud jde o služby těchto velkých operátorů, například pro e, nemocnice a další, tak tyto velké mezinárodní jsou úspěšnější než evropské firmy. E, poskytují kvalitnější služby za dostupnější cenu. A tím také získávají data. A co naše startupy, naše malé a střední podniky? Jak ty se dostanou k datům? Pokud ti globální operátoři nezískají přístup k datům z nějaké nemocnice například, tak jim je to jedno. Pro ně je to jenom jeden z mnoha souborů dat. Ale pokud náš malý a střední podnik nezíská přístup k datům, znamená to, že nemůže fungovat. Jsem tedy rád, že nastává pokrok ohledně svobodného pohybu dat Zahájili jsme také návrh ohledně informovanosti veřejného sektoru, aby informoval naši podnikatelskou sféru o možnostech přístupu k datům. Dále musíme pracovat na nařízení e-privacy. protože dnes máme směrnici o e-privacy, to je tedy směrnice a byla implementována v, v 28 členských státech. To jsou předpisy, které bylo nutno harmonizovat. Ta směrnice se týká telekomunikačních operátorů, ale 92% evropských občanů říká, že je jim celkem jedno, jaké prostředky komunikace jim někdo nabízí, ale chtějí mít naprostou jistotu, že budou mít zaručenou důvěrnost komunikace. Znamená to tedy, že bychom chtěli vytvořit stejné prostředí pro všechny bez ohledu na to, jaký komunikační prostředek používají myslím tím platformy eh, a myslím tím i OTT, momentálně tam nejsou žádné záruky. Telekomunikační operátoři eh, jsou také nešťastní z toho, že mohou zpracovávat data, která mají eh, jenom proto, aby zlepšili kvalitu svých služeb. A nemohou tato data nijak speněžovat. Zároveň platformy, které mohou zpracovávat data a ty je mohou vyspeněžovat. A telekomunikační operátoři jsou s tím nespokojení, říkají, že to nejsou rovné podmínky. A my jsme řekli, dobře, získáte právo zpracovávat a speněžovat data, která máte, ale jenom na základě souhlasu uživatelů. A pořád s tím nejsou spokojení. Někteří z nich by rádi eh, používali data uživatelů bez jejich souhlasu. Hovoří většinou o metadatech. Nakladatelé například by rádi používali stejné nástroje jako OTT, a nejsou spokojení kvůli návrhům o, o, kvůli návrhu o cookies od Evropského parlamentu. Nemyslím si ale, že nařízení e-privacy eh, se týká pouze metadat a nebo cookies. Tři hlavní cíle jsou harmonizace předpisů, potom eh, záruka důvěrnosti komunikace pro všechny a vytvoření rovných podmínek. To jsou hlavní cíle našeho návrhu. A metadata a cookies, ano, o tom jsme ochotní vyjednávat, ale neznamená to, že není potřeba žádat lidi o souhlas. Souhlas musí být eh, naprostým základem. Mohou existovat nějaké výjimky, například metadata zpracovávaná pro statistické účely nebo něco podobného, ale obecně musí být pravidlem, že každý musí vyslovit souhlas. Což je zejména důležité teď eh, po eh, případu Cambridge Analytica a Facebook. A teď zůstanu u Cambridge Analytica, u Facebooku, zdá se, že občas už vlastně nezáleží na tom, jestli by eh, klobouk někdo ukradl, nebo jestli jsem já ukradl někomu klobouk. Vaše jméno bude stejně známé a lidé nemluví o těch, o kterých nevědí. Tento problém je mnohem širší než jenom Cambridge Analytica, eh, než cookies třetích stran. A i když používáte mobilní banking ve svém telefonu, tak také tím vyslovujete souhlas s využíváním cookies z třetích stran za účelem zlepšení kvality vašich služeb. Nicméně nikdy nevíte, kdo jsou ty třetí strany a co s vašimi daty budou dělat, jako Cambridge Analytica. Takže nařízení e-privacy je důležité obecné nařízení o ochraně osobních údajů také a jeho úplná, implement, úplná implementace eh, GDPR je naprostou nutností. A teď jsme v, v Evropě v poměrně šťastné situaci, kdy GDPR máme, zatímco ostatní ho nemají. Takže pokud jde o vztahy mezi platformami a e, podniky, tak e, to budete patrně také mít na starosti vy ve vašem výboru. Jak víte, tak zejména malé podniky jsou poměrně nespokojené s tím, jak vypadají jejich vztahy s velkými platformami. Protože tyto platformy mohou měnit smluvní podmínky klidně přes noc a malí aktéři se musí zkrátka přizpůsobit. Tady musí vzniknout určité období na přípravu, aby i ti malí hráči měli možnost se přizpůsobit. A jsou potřeba také mechanismy řešení sporů. Dnes se stává příliš často, že malé firmy budou zkrátka zablokovány na té platformě bez jakéhokoliv vysvětlení a bez možnosti se na platformu vrátit a tak dále. K tomu bych chtěl říct, že zejména pro startupy je to velice dnes reálné a my chceme pomáhat našim startupům v jejich vztazích s velkými platformami. Tak to je ode mě prozatím všechno a velice rád eh, si poslechnu vaše podněty a postřehy a pokusím se samozřejmě odpovídat na vaše otázky, ale zejména jsem tu proto, abych si vyslechl, co trápí vás, co znepokojuje vás a jaké máte návrhy. Děkuji vám. Děkujeme vám. Nyní tedy koordinátoři pan Šváb za EPP. Děkuji Annelín, děkuji vám pane místopředsedo, že jste přišel mezi nás. Já si myslím, že svým způsobem to, co jste dnes zde eh, předvedl. Jsme velmi rádi, že jste přišli váš pohled a váš dojem z jednotného digitálního trhu a možná by bylo vhodné takovéto setkání zavést každý rok, protože jsou zde různé návrhy z různých výborů, někdy také z úrovni EU i členských států, někdy jsou zde témata globálního charakteru a zanalizovat si, co to znamená pro naše interní evropské struktury. Takže toto je skvělá příležitost probrat, čeho jsme dosáhli v tomto legislativním období, čeho chceme do jeho konce ještě dosáhnout a co nás možná i čeká v tom příštím období. Vy jste zmínil tempo vzniku legislativy a že i eh, Korea je rychlejší než Evropská unie že Severní Korea rychlejší než EU. Ne, já jsem říkal Jižní Korea. Aha. No já jsem vás chtěl trošičku provokovat s tím, že jsem ukázal na Severní Koreu, ale myslím, že zde opravdu je určitá záležitost, že ta legislativa EU nebývá tak rychlá, jako třeba ten návrh, eh, na kterém pracuje naše kolegyně Koraza o eh, svobodném pohybu dat a získávání většiny v Evropském parlamentu také není lehké, ale chtěl bych rád poukázat, že se nám podařilo v tomto funkčním období díky i vaší podpoře provést mnohem serióznější analýzu digitálního globálního trhu a všech těch OTT poskytovatelů a jejich chování. A zpočátku zde byly určité eh, pochybnosti o iniciativách Evropského parlamentu a bylo na ně nahlíženo kriticky, ale nyní už nejsou pochyby o tom, že bychom měli ucelovat o něco, co neznamená jenom nastolení spravedlivých standardů a norem, ale také to, aby evropské podniky na tomto trhu mohly fungovat a růst. A to je důležité pro EU, že i v průběhu několika málo let jsme se zde zaměřili na důležité téma. Už jste to změnil, zmínil geobloting, eh, bezpečnost dát, svobodný pohyb dát Potom například i v Estonsku už tam mají vlastně tu elektronizaci státní zprávy, evro, elektronické soukromí a tak dále. To jsou nová témata, kde EU může něco přidat. Máme zde určité problémy, kde čekáme, až se pohnou členské státy, například právo eh, prodejní, potom online platformy, tak zde aspoň uděláme nějaký začátek. Také otázka legálního, nelegálního obsahu a e-commerce, zde jste sám zmínil, že je třeba ještě udělat spoustu věcí. Ale myslím, když srovnáme EU se zbytkem světa, tak ano, naše návrhy legislativy, zvláště v digitální oblasti, nejsou možná tak rychle, jako bychom si přáli, ale podařilo se nám docti dramaticky změnit náš pohled na věc a já si myslím, že toto je síla, eh, kde vlastně Evropský parlament i komise ukázali světu, že snažíme nahlížet na věci a upravovat je novým způsobem. Včera jsem viděl nějaké čísla, že 1,3 miliard eh, těch účtů na Facebooku bylo smazáno z 2,8 E, já myslím, že pan Zuckerberg, až sem přijde, nám k tomu řekne ještě něco navíc. Nevím, jestli to číslo takhle platí. Každopádně je vidět, že se nebojíme digitálního jednotného trhu. A až budeme řešit ty platformy a e-contact, tak nás čeká spoustu práce. Těšíme se na vaši podporu. Děkuji, nyní má slovo Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisaři Já si pamatuji, pane místopředsedo, když jste tady byl před třema lety, víceméně. A po slyšení eh, jsme hovořili o programu a bez pochyby je třeba uznat, že ta práce, kterou máme za sebou byla intenzivní, v některých sektorech ano, máme za sebou významné výsledky, jak vy jste při, mm, připomněl, tedy cybersecurity, roaming, geoblocking a mm, teď jsme o, o cybersecurity hlasovali, pak to bude ve výboru ITRE, takže to šlo docela rychle. I free flow data také docela rychle. Ještě nekončí funkční období, takže ještě několik agent máme na stole. Já si myslím, že třeba uznat, že ano, máme za sebou významnou práci. Možná, že jsme nebyli schopni jak si dohnat eh, to spoždění, které máme za jinými eh, eh, kontinenty, nejenom Jižní Korea, ale možná i Čína, ale možná i USA jsou rychlejší než my. Já, ale začali jsme aspoň dohánět to spoždění, které jsme měli a máme. Já bych chtěl v podstatě eh, vás se zeptat toto. Dnes je rok 2018, ale kdybychom eh, tedy teď se podívali i na rok 2019 a 2020, eh, na začátek nového funkčního období, ale podívat se na to v příštích letech, jaké budou ty scénáře, byste Máte na to tu vaši observatoř, určitě. Ta bude schopna všechno koordinovat a koordinovat jednotlivé sektory digitální ekonomiky. Například já si myslím, že u těch platform tady my jsme provedli dost dobrou práci. Legislativní návrh, eh, to je první krok. Ano, ale to nestačí. V tomto smyslu, podle mě, také i máme judikaturu soudu, to je třeba vzít do úvahy. E-commerce, tato směrnice o elektronickém obchodování například. Tady my jsme řekli, že v podstatě ty platformy vůbec skoro jako by nenesly žádnou odpovědnost. A je tedy nutné, aby nesly odpovědnost i platformy. A z tohoto pohledu se vás ptám, možná by bylo možné se zamyslet i nad směrnicou e-commerce, anebo je nedotknutelná. Já, eh, já vím, že nebude už čas, protože brzo končí funkční období, ale v příštím funkčním období, já myslím, že na, že na touto směrnici je také třeba se zamyslet. Témata, která jste zmínil, umělá inteligence například, to je další téma, které třeba dále rozvíjet, nebo ty algoritmy. Tam jsme již začali, ano. Ano, to z velké části závisí na volbách platform, eh, jak velkou síť budou dělat a jak se do toho vložit tedy téma algoritmu eh, vzít jako téma, které bude eh, utvářet vztahy, vztahy mezi námi, mm, protože mm, to, jak fungují ty algoritmy u těch velkých platform, to je strategické téma, potom blockchain technologie, kterou lze používat, a ta může vést k budoucím výsledkům. A já si myslím, že tady jsou tedy určité hranice, ale samozřejmě já bych rád, abyste teď kdybyste řekl, budeme, kdybyste si představil třeba, že jsme v červnu 2020, jak vy to vidíte? Jak vidíte vývoj, tedy ty perspektivy, kterými se, jaký, jaký vývoj podniknout my zde v Evropě? Děkuji, Dita Charanzová. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji vám, pane místo předsedo, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Mně se opravdu líbil ten přehled, který jste poskytl. Je to taková příležitost se ohlédnout na začátek naší diskuse, kdy jsme chtěli vytvářet jednotný digitální trh a nyní je na čase říci si, co je třeba udělat, co také urychlit, abychom začali konkrétně plnit. Vy jste řekl, že se pohybujeme směrem k digitálnímu jednotnému trhu a je jasné, že ještě nejsme v cíli. Je zde řada úspěchů, ale často se také zarazíme na půl cesty, například geoblocking. To je jistě úspěch, ale byla, bylo by mi ještě milejší, kdyby zde byly zahrnuté i audiovizuální služby, potom reforma copyrightu. To je opravdu klíčové téma, kde od nás občané očekávají, že budeme konat. Volný pohyb dat je skvělý příklad toho, jak spojené síly parlamentu, komise a doufejme, že i rady eh, velmi rychle něco udělají. A chtěla bych připomenout, že to byl tento Evropský parlament, jeho výbor, kde zde zasedáme, který vyzval k řešení této problematice a jsem ráda, že komise tuto výzvu eh, vyslyšela. Jistě se nebudete divit, že eh, pohovořím o kodexu o te- telekomunikací. Za několik týdnů dokončíme práci na této problematice. Je to díky skvělé spolupráce s bulharským předsednictvím, naším sekretariátem, ale i různými technickými pracovníky. A nakonec jistě dosáhneme dohody, která odrazí priority komise, ale i priority, na které poukázal tento výbor. Přičemž zohledníte a zohledníme i různé obavy našich občanů a spotřebitelů. Komise zde hraje důležitou roli v trialozích a setkáních a usiluje o zajištění kompromisu a za to jsme vděční. Ehm, trochu mě zklamalo, když jsem četla v politiku článek, kde byl nadpis, že komisař Ansip tvrdí, že ehm, evropští poslanci jak si zneužívají diskusy o telefonátech v rámci EU. Já si myslím, že toto není úplně v duchu dobré spolupráce, takže já jenom doufám, že mi potvrdíte, že komise udělá maximum pro to, aby parlament i komise zde dosáhla schody u důležitého tématu. Vy jste opakovaně zmínil svobodný pohyb, portabilitu, geoblocking, roaming. A já si myslím, že dostupný přístup k komunikacím v EU je součástí volného pohybu. Já chci EU, kde ne, záleží na tom, jaké máte to eh, lokální volací číslo v telefonu, že můžete zavolat kdykoliv, kol, komukoliv v Evropě, aniž byste řešili, kolik vás to bude stát. Tak jako jsme odstranili fyzické hranice, ehm, vnitřního trhu. Myslím, že musíme odstranit tyto telekomunikační hranice. Děkuji. A není pan De Jong, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také místo předsedovi komise, že přišel mezi nás. Těší mě ten horizontální přístup eh, k problematice digitálního trhu. Já bych zmínil několik témat, zvláště B2B a také trend který zmínil vám místo předseda na začátku, že řada platform a služeb na internetu vlastně jsou umístěny mimo EU, zvláště v USA, ale z části také v Číně. A to sebou přináší určité komplikace pro nás, i pro vámi zmiňované startupy, ale obecně i pro ty, kdo chtějí těchto služeb využívat. Já bych zmínil dva příklady a možná bych se ptal, jestli by zde také pomohl ten horizontální přístup komise. Za prvé, eh, hotelové ubytovávání. Booking.com to býval takový nizozemský rodinný podnik v malém, všichni byli spokojení, protože to prostě dávalo dohromady nabídku a poptávku a mohli jste si najít hotel, který byste jinak jako spotřebitel třeba vůbec neobjevili ale tuto společnost převzala, myslím, eh, společnost USA, která je také majitelem většiny ostatních platform, které spojují ti, kdo chtějí cestovat a ti, kdo, ty, kteří jim chtějí nabízet služby, ať už je to v oblasti dopravy a nebo ubytování. Takže i ty velké hotelové společnosti si nyní stěžují, že nemusíte v podstatě používat Booking.com. A pokud si přejete zde skutečnou soutěž v této oblasti, tak je to trochu divné, že nyní musíte spolehat vlastně na společnost, která je ve vlastnictví americké společnosti a v podstatě zde není skutečná alternativa. Já jsem se díval na ten návrh na řízení, co se týče B2B a nějakého systému vnitřního řešení eh, stížnosti. Ale ono, i když máte tento postup zajištěn, a nebo nějaký mechanismus pro řešení sporů, tak Booking.com má nyní tak velkou sílu, že v podstatě není žádný eh, hotel, který by si mohl dovolit nabídnout lepší cenu svým třeba pravidelným hostům, než co nabízí na Booking.com. Uvedu eh, příklad. Jsou dva způsoby, jak se to řeší. Za prvé otázka, co v této věci může dělat eh, právo hospodářské soutěže? Je zde dostatečná hospodářská soutěž nebo je zde nějaké zneužití síly, postavení na trhu? To je možná také co pro eh, komisařku Vestagerovou. A dále tento typ služeb přes internetové platformy má čím dál tím větší strategickou hodnotu pro EU, pro podnikatele i pro občany. A co můžeme udělat pro to, abychom zde e, podpořili vznik nových startupů a společností v EU, aby vstupovali na tento trh a aby přitom byli chráněni, protože oni musí vstoupit do situace, kde ostatní, jak už jste sám také řekl, mají určitou dominantní pozici a poslední příklad, protože toto také zmiňoval eh, zpráva Evropského parlamentu o platformách z loňského roku, kterou jsme dali dohromady s výborem ITRE. Tak potom eh, například eh, vstupenky na různá kulturně zábavná představení. Máme například společnost Live Nation, Eh, která má Ticketmaster, kteří prodávají vstupenky a pak mají ale také jiné, které vlastně přeprodávají vstupenky. vstupenky. A některé tyto vstupenky jdou tedy na to C-Trave eh, i hned, aniž byly nějakým způsobem nejprve eh, nabídnuty a nebo prostě prostřednictvím robotům a ne, nemají možnost si to koupit jednotlivci, osoby, ale jsou to třeba lidé, kteří jsou prostě z té firmy, kteří kupují ty lístky za účelem přeprodávání. A nemohli bychom zde mít nějakou aktivnější politiku, jak bychom mohli potírat takovéto postupy, kdy se tady soustředí určité typy služeb v určité jedné společnosti. Děkuji, chtěla jsem říct Marko Zolou, takže Ana Maria. Děkuji, pane místo předsedo. Skutečně velice si cením té vaší podpory, eh, kterou eh, eh, poskytujete to, abychom tedy byli rychlejší než Jižní Korea, pokud jde o pohyb dat. Takže děkuji za vynikající spolupráci komisi. Ano. No a nyní k těm dalším tématům. Jsem ráda, že se tak zaměřujete na platformy. Samozřejmě. Mm, to je strašně důležité. A mm, ochrana soukromí, bezpečnost pro spotřebitele eh, na sociálních mm, sítích i platformách. A já věřím ve vyvážený přístup. Tady je riziko, že omezíme eh, ne, eh, tím, že ne, Čím, že omezíme neevropské platformy, tak v podstatě tím postihneme i ty evropské startupy, a, mm, které připravují ty mobilní produkty. Takže mm, takže musíme vždycky to sanalizovat, zda to skutečně třeba ty naše, to naše zdanění postihne jenom ty firmy, které si to mohou dovolit, aby to náhodou nepostihlo podnikatelského ducha v Evropě. Já chci, aby i oni měli svůj hlas. Eh, mm, privacy. EPP hlasovala proti. Proč? Poně, samozřejmě my jsme pro soukromí, pro ochranu osobních údajů, pro e, zachování osobní integrity, ale nebylo to vyvážené a brání inovaci. Brání to inovaci. Je zde rozdíl mezi tím, jak víte, co jsou funkční cookies a Ehm, prodávané cookies. Je třeba samozřejmě posilovat zkušenosti našich spotřebitelů a mm, takže ehm, to už je únavné. Každý stejně vždycky si klikne na ten souhlas a souhlasí. A nyní mm, ten, ehm, tak znamená nakonfigurovat ty cookies již defaultně na webu Eh, dobře, tím je třeba se také zabývat. A já vím, že chcete hrát konstruktivní roli a když se podíváte na hlasování v parlamentu, na naše postoje v trialogu, tak vidíte, že to je daleko lepší právě i díky snaze komise. A teď rychlé téma, které již zmínil kolega, a to se týká toho ratingu online. A Booking.com a tyhle ty platformy jako Booking. Ano, důvěra, to je, to, to je vlastně měna eh, na eh, webu feedback eh, spotřebitelů. To je důležité, ale je to někdy zneužíváno, protože máte firmy, které mohou si vlastně koupit ty služby a eh, prostřednictvím toho na webu útočí proti konkurentům a těžko zjistíte, kdo je vlastně skutečný normální klient, který vyjádřil nespokojenost, anebo že tady to není nějaký nástroj, jak zničit třeba malého konkurenta. A nyní to není vůbec možné prověřit, zdali je to autentické, tam ty komentáře na webu. Zda. A takže se, spíše se to stává takovým nástrojem nedůvěry. Co si o to myslíte? A další téma, rychle, Dita již to zmínila, je vždycky mít možnost telefonovat jako doma. To chceme, aby se přijalo co nejrychleji. A poslední bod, také Dita zmínila, to je copyright, autorské právo. A trialog ten teď probíhá. Všichni eh, znají kauzu Google News, článek 11 a článek 13 YouTube. A tady teď ještě k platformám. Chci vědět, co si o to myslíte, poněvadž skutečně musíme vyřešit otázku value gap. Není možné, aby nakladatele platili a ty vyhledavače na tom vydělávaly. A ani není možné požadovat, aby potom platformy eh, odstraňovaly ten materiál, který je chráněný. To by mohlo ovlivnit i možnost eh, startupů, nových podnikatelů, mm, mít nezbytné technické prostředky. A já říkám ano, musíme udělat něco s platformami, jak řekl Eh, Nikola, směrnice o elektronickém obchodování, e-commerce, již eh, jaksi eh, v podstatě ne, mm, není dobrá, protože oni jsou tam vlastně takovými spotřebiteli, za nic se nezodpovídají. Ale pozor, abychom tady nepoškodili vlastní firmy. Pokud bude, tady jde o to, aby to skutečně byla spravedlivá soutěž. soutěž. A jako poslední paní Jakonsáry. Děkuji. Paní předsedkyně. Já budu hovořit finsky, já myslím, že pan komisař finsky rozumí. Vy jste řekl na začátku, že jsme udělali pokrok, ale realita je taková, že mimo Evropu e, ten pokrok rychlejší, dokonce i v Africe, v některých částech Afriky je tam máme eh, podniky, velké podniky, akciovky, které eh, a mm, malé podniky a pro ně všechna ta technologie není drahá. A mm, samozřejmě a v Evropě máme velký problém. Ráda bych slyšela, co si myslíte o roli výzkumu, univerzit, ústavů výzkumních. Myslíte si, že tady teď se v této oblasti v Evropě vytváří dostatečný počet start-upů? Dnes již diskutujeme o tom, jak můžeme podpořit vyjednávání, vyjednávací sílu těchto nových startupů nebo malých firm, protože víme, že kde firmy, ty giganti, ty mohou tlačit na ty malé. Takže jak eh, můžeme eh, jednat tak, abychom eh, vytvořili evropské globální poskytovatele služeb já vím, že již došlo pokroku, máme evropský jednotný trh, ale nakonec ve finále všechno bude záviset na lidských zdrojích, na lidech, na inovacích, na výzkumu a tak dále. A já myslím, že kromě oficiálního programu, určitě kromě profesionální agendy, máte nějaké osobní představy, které bych ráda zde od vás slyšela. Děkuji. Hodně otázek na pana komisaře. Takže prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji vám. Tak já bych začal Facebookem a s obsahem, který Facebook maže na základě nahlášení. Já jsem byl v Kalifornii a byl jsem na eh, setkání eh, s Markem Zuckerbergem a eh, pochopil jsem, že tu otázku dezinformačních kampaní berou velice vážně. Velice vážně také se zabývají falešnými profily. Dnes totiž víme, že zlí lidé vědí, jak používat sociální média a jak šířit své informace milionům lidí, tím manipulovat s demokratickými institucemi a s demokratickými volbami. A zároveň ti dobří, kteří chrání demokracii a její instituce a volby, to neumějí, nevědí, jak to funguje. To je problém. A já jsem rád, že sociální platformy, že to není jenom Facebook a média, jsou i další platformy, třeba Twitter, i ty berou tuto problematiku velice vážně. protože důvěra je jednou z nejdůležitějších hodnot pro platformy sociálních médií. Jestliže lidé ztratí důvěru, jestliže ta důvěra bude uh, nahlodána, tak ty platformy lidé přestanou používat. Nebo je nikdy nezačnou používat. Takže stále věřím v autoregulaci, pokud jde o dezinformační kampaně. Je možné nastavit přísnou regulaci, ale u přísné regulace je to tak, že potrvá nejméně dva a půl roku v Evropské unii, ale ze všeho nejspíše potrvá pět let. A co se stane mezi tím, během těch pěti let? Život půjde dál situace se bude velice rychle měnit, což znamená, že samoregulační opatření učiněná přímo platformami budou potřeba stejně. Tyto platformy a další poskytovatelé služeb ta opatření dělat musí protože připomeňme si, co se stalo s anonymními komentáři na diskuzních fórech v novinách. Před 15 lety v mé zemi například měli 90% obsahu v komentářích a jenom 10% vlastního obsahu což se rychle mění. Už před pěti lety Už před pěti lety měli už jenom 10% komentářů a 90% obsahu, protože když Eh, to, co chcete vědět, získáte z anonymních komentářů, tak lidé se neobtěžují eh, eh, přecházet jinam, přejdou na jiné zdroje obsahu. To je otázka bytí a nebytí pro platformy, aby byly spolehlivé. Pokud jde o směrnici e-commerce, Víme, že platformy eh, jsou odpovědné podle směrnice e-commerce, ale je to omezené ručení z principu. Víme také, že podle některých zdrojů je evropských platform 6 tisíc, podle jiných ale až 7 tisíc. A je velice snadné zabít eh, inovaci pomocí nadměrné regulace. Takže pokud řekneme, že platformy budou plně odpovídat za všechno, co na ně někdo nahraje, co na ně někdo uploaduje, tak vezměme si evropské případy. Znamená to, že ty podniky zaniknou. Vezměme si například auta. Prodává se 2 e, miliony ojetých aut každý den, i dnes. A jestliže nebude existovat princip eh, omezeného ručení nebo úplného ručení u platform, tak tenhle biznis skončí. Protože pokud lidé budou mít velice stará auta, stará, dejme tomu 20 let, pak se vás po vás budou chtít v eh, autobazaru fotku, půjdete do myčky a to už bude polovina cena toho auta. Takže někdo si radši koupí nové auto podivne, podobné, nicméně, když je na to autorské právo, tak kdo za to nese odpovědnost? Ten, kdo dal fotku na platformu, anebo ta platforma? je jednodušší požadovat odpovědnost od platformy samozřejmě. Někdo zase manipuluje s kilometráží. Je snadné říct, že platforma je za to odpovědná, protože tam to bylo zveřejněno. Auto má ve skutečnosti na to 200 tisíc a ne 100 tisíc, jak se tam píše. Nebo pokud jde o kradená auta, tak je možné porovnávat registr kradených aut s jejich daty, tak v tom případě ano, tam si myslím, že platforma musí nést odpovědnost, jestliže má přístup k registru kradených vozidel. Ale i ti, kdo kradou auta, jsou někdy chytří. A jestliže zmanipulují ta čísla a písmena, tak platforma jak za to může být odpovědná? To už bychom po ní chtěli příliš. Máme příliš mnoho evropských platform a není to všechno černobílé. Potom pokud jde o umělou inteligenci. V oblasti umělé inteligence už teď eh, máme v Evropě mnoho slibných řešení. Vezměme si automobilový průmysl, vezměme si finanční sektor, banky, které využívají už dnes umělou inteligenci, nebo farmaceutický průmysl, Ale když si vezměme investice do eh, umělé inteligence, tak podle McKinsey z roku 2016 jsme v Evropské unii, a teď mluvím o eh, investic soukromých podniků, jsme investovali 3 až 4 miliardy euro. V celé Asii eh, to bylo 8 až 12 miliard dolarů a ve Spojených státech 15 až 23 miliard amerických dolarů. To jsou obrovské rozdíly. Já už jsem zmiňoval data. Mají investice, mají data. My musíme brát tu situaci velice vážně. A proto pro příští, lety, příští víceletý finanční rámec jsme navrhli investovat značné prostředky do umělé inteligence. Já jsem s tímto návrhem víceletého finančního rámce poměrně spokojený, protože až doteď jsme měli na digitální otázky asi 13 miliard euro z horizontu 2020. To musí zůstat, jak to je. Ale jak, to, jak víte, problém je ten, že investice z horizontu 2020 budou větší. Doufáme, že výzkum eh, dostane eh, prostředky, například eh, kyberbezpečnost, kterou se zabývá pan Danty. Požadovali jsme také Další finance na digitální otázky 1,19 eh, miliard euro a 3 miliardy z Connecting Europe Facility. Není to poprvé, když žádáme takovéto částky, ale když jsme vyjednávali o tomto eh, stávajícím rozpočtu, tak členské státy říkali, že bude lepší nechat tyto peníze členským státům a v případě velice dobrých nápadů budou členské státy ochotné vytáhnout peněženku a vyndat peníze z obálky členských států na panevropské projekty. Ale jak víte, jsou určité oblasti, kde i velké členské státy nejsou dost velké na to, aby zvládali tyto problémy sami. Tím mám na mysli kybernetickou bezpečnost. Žádný členský stát sám o sobě tuhle otázku nezvládne. Musíme spojit síly a jednat společně. Jsou to také vysoce výkonné počítače členské státy možná najdou těch pár eh, miliard na to, abychom měli eh, počítače příští generace, ale kde vzít tolik kvalifikovaných lidí, to už je složitější otázka. Zase musíme spojit naše síly. A pokud jde o umělou inteligenci, tak to je to též. Musíme se spojit. Zveřejnili jsme návrh o umělé inteligenci a tímto návrhem chceme povzbudit více investic do této oblasti. Naším cílem je dosáhnout 20 miliard euro do roku 2020 a potom, aby každý rok se investovalo alespoň 20 miliard euro do umělé inteligence. Chtěli bychom také motivovat naše lidi, veřejný i soukromý sektor, aby více používali řešení založená na umělé inteligenci, protože to je technologie budoucnosti. A pomocí umělé inteligence se dají zachraňovat životy, například diagnostikovat rakovinu To je pomocí umělé inteligence mnohem bezpečnější, než eh, když eh, to musí dělat živý lékař. Například v Kodani, když zavoláte na tisňovou linku 112, tak tam používají systém rozpoznávání hlasu, který během pár vteřin zjistí, zda je volající po infarktu nebo není. Takže v případě mrtvice nebo infarktu, když nedokážete pořádně vysvětlit, co se vám stalo, tak možná, že umělá inteligence to pochopí. Buď, že ten člověk vypil příliš mnoho alkoholu nebo něco podobného, ale pomocí systému rozpoznávání hlasu je během vteřin možné rozpoznat, co mu je. Takže tady zase jde o životy našich občanů. Pokud je o produktivitu, tak můj oblíbený sektor je zemědělství, ale možná, že moje příklady už znáte. Každopádně v Estonsku před 25 lety jsme měli 3,5 tuny mléka na krávu ročně. Loni to bylo 9260 kg. Ale kde? Na severním pólu. Jak je to možné, jak k tomu došlo? Je to kvůli eh, internetu věcí, Eh, krávy byly opatřeny senzory a vím, že například eh, v Německu už eh, implementují stejná řešení na kuřecích farmách nebo na rybích farmách. Takže to je otázka efektivity a zdravého životního stylu používat umělou inteligenci v kombinaci s internetem věcí. Nemusíme používat na kuřecích farmách tolik antibiotik a tak dále. Takže to není jenom něco, co je takové pro okrasu, ale je to nutnost. Pokud nebudeme v tomhle poli v budoucnu konkurovat, bude to znamenat, že někdo jiný bude nabízet eh, kvalitnější produkty za dostupnější cenu. O umělé inteligence se musíme zabývat také etickými principy, což je užitečné pro investory a pro podnikatele, kteří se zabývají umělou inteligencí, protože by bylo příliš nákladné, kdybychom nakonec museli říci, Pardon, vytvořili jsme Frankensteina, který není v Evropské unii použitelný. Mimochodem, IBM už má etický kodex umělé inteligence, Microsoft má šest principů, Google má taky principy. Ale kde jsou evropské principy? Takže tady si musíme pospíšit. A pokud jde o dovednosti, tak eh, to je na dlouho. A eh, je potřeba věnovat více pozornosti celoživotnímu vzdělávání. A děkuji. Já, hovoř, já sice rozumím finsky, ale nemluvím příliš dobře finsky. Chtěl bych se zmínit o startupech v Africe. Jak víte, my jsme vytvořili strategii digitálního rozvoje. Za posledních pět let jsme z evropského rozpočtu investovali 32 miliard euro na rozvojovou pomoc. Společně s členskými státy dokonce 82 miliard euro. A jenom 500 milionů euro z těch 82 miliard šlo na digitální projekty. Afrika je plná kreativity. Je tam spousta velmi slibných řešení a nových nápadů, Také by chtěli vytvořit digitální jednotný trh Afriky. Nechtějí opakovat naše chyby z Evropské unie. A proto musíme spolupracovat s Afričany i v digitální oblasti. Takže tady nejde pouze o ty otázky přežití voda, potraviny, silnice, demokracie a tak dále. I digitální Africe s eh, Afrikou se musíme věnovat. telefonování vnitř Evropské unie a to téma phone like at home, telefonujte po celé EU jako doma tak eh, vy víte všechno o geoblockingu a elektronickém obchodování a také ještě znáte ta čísla, která poukazují na to význam doručování balíčků v souvislosti s elektronickým obchodováním. 32% těch, kteří tedy nakoupili zdárně, měli problémy s doručováním balíčků. Takže hledání řešení vedlo k tomu, že jsme předložili náš návrh v této oblasti a hlavním tématem byla transparentnost. My jsme nechtěli nějakým způsobem regulovat ceny toho doručování balíčků. Víte, já jsem z Estonska, Estonsko bylo 50 let okupováno Sovětským svazem a měli jsme jenom regulované ceny, neměli jsme tržní ceny. A víte, pro nás, my jsme z toho nebyli nadšení z těch regulovaných cen, protože v obchodech prostě žádné zboží nebylo. A já si nemyslím, že tady toto by bylo řešení pro EU regulovat ceny. Téma telefonování uvnitř EU. Evropská komise předložila návrhy ale ty byly zamítnuty v roce 2014 Evropským parlamentem. Parlament řekl, že není příliš přesvědčen o tom, že toto by bylo téma, kde by byla zapotřebí legislativa. Nyní víme, že objemově opravdu výrazně vzrostly to množství telefonátů uvnitř EU. Ve Španělsku mezi 2000, roky 2017 až 15 eh, to stoupilo 47%, ve Švédsku ostatně o 60%. A musíme si uvědomit, že tehdy, v těchto letech, jsme ještě neměli ten princip síťové neutrality. Teď tyto principy tady máme. A také víme, že operátoři v telekomunikacích například blokovali Skype. V 50% eh, případů prostě zablokovali Skype. Zabránili telefonování přes Skype. Teď už tomu tak není. Já už se teď nepamatuji konkrétní čísla. Eh, budou publikována zítra, ale myslím, že výrazně stouplo eh, videotelefonie o nějakých 18, 80%, takže eh, ten trh telefonátů, ten vlastně klesá uvnitř EU. Jenom 14% těch, kdo využívali eh, telefonování uvnitř EU, platili tu řádnou cenu. A nevím, zda platili vysokou cenu. Většina operátorů poskytuje totiž také různé eh, balíčky pro své zákazníky. Když si třeba připlatíte 1 euro měsíčně, tak v podstatě dostanete neomezené množství telefonátů po EU. Investovali výrazně do různých velmi inovativních řešení. A samozřejmě celá řada lidí prostě přešla na WhatsApp, Skype, FaceTime a podobně. A když nadnesl parlament tuto otázku, tak jsme navrhli opatření v oblasti transparentnosti. Když prostě e, začnete telefonovat uvnitř EU, tak někdo vám řekne, pozor, tohle je strašně drahé. Já si teď dělám trochu legraci, ale ten návrh vypadal jako, když jsme řešili to doručování balíčků. A já si myslím, že to je opravdu normální, ale požadovat regulaci cen, to je podle mého názoru nesprávný signál. Příliš často říkáme třeba jako příklad ceny hotelů, když se někde konají nějaké velké akce v určitých městech, tak eh, jsou ty ceny hotelů nesmírně drahé. Možná, že by tady bylo na čase regulovat i tyto ceny. Někdy mám pocit, že i ten chleba je vlastně docela drahý. Možná bychom tam také mohli regulovat nějakou cenu. No, víte, není to tak snadné, není to prostě černobílé. Já jsem na začátku zmínil, že není stoprocentně jasné, jaké dopady zde budou pro mobilní operátory v souvislosti s odstraněním roamingu nebo roam like at home. Se zdá, že všichni jsou spokojení, ale někteří operátoři mají problémy a žádají si o nějaké další výjimky a podobně. Ale to téma Rome like at home, to se týká nějakých 5 miliard eur. A když mluvíme o roamingových příplatcích, tam nejsou jiné možnosti. Ale když máte telefonování e, mezi zeměmi EU, můžete používat e, Skype, WhatsApp, Eh, ty dostupné balíčky, celou řadu jiných možností. Tam máte na výběr. Takže bychom měli být velice opatrní, když navrhujeme nějaké přísné regulace. Protože tím bychom těm operátorům, kteří jsou efektivní a inovativní, bychom eh, vyslali signál, helejte se, neinovujte, tlačte lidi k tomu, ať používají prostě ty staré prostředky a metody a neinvestujte do toho, abyste byli lepší než vaši konkurenti. No já si nemyslím, že členské státy nebo že by většina členských států přijala regulované ceny. Ať už mluvíme o telefonii, cenách hotelů, o chlebu nebo o čemkoliv jiném. To by vypadalo jako nějaká centrálně plánovaná ekonomika. A my jsme ani nezjistili, jak by byl velký tento problém. Spíše se to zmenšuje, tento problém. Je na ústupu. A myslím si, že zde je důležitá transparentnost a to je to správné opatření, to správné řešení, které můžeme použít. Už jsem asi hovořil velmi dlouho. Ale mm, nepoděkoval jsem panu Dantemu a práci, kterou odvedl v oblasti kybernetických záležitostí. A opravdu zde postupuje velice efektivně. Takže prosím vás, vyřiďte mu to, že jsem mu byl velmi vděčen. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše odpovědi, jasná vyjádření. A mohu vám říci, že jsme právě eh, stanovisko pana Danteho přijali dnes dopoledne velkou většinou v tomto výboru. A jenom dva hlasy byly proti, takže opravdu velká podpora výboru IMKO. Děkujeme vám, že jste přišel mezi nás a jsem si jista, že se brzy zase uvidíme, takže ještě jednou velice vám děkujeme. talking too much. And before everybody runs away, I just want to announce that our next meeting uh, will take place. Další zasedání se bude konat 4. června v 15.00. Děkujeme všem, že jste sem přišli a děkujeme také tlumočníkům a uvidíme se někdy příště.